Muy buenas tardes. Les agradezco que Dobré odpoledne. Chtěl bych vás poprosit, abyste se všichni posadili a začneme naše zasedání. Eh, dámy a pánové, paní komisařko, vážení eh, poslanci a poslankyně, přátelé, úvodní slovo samozřejmě nutně začíná co nejsrdečnějším přivítáním v Evropském parlamentu. Toto je mezi parlamentní zasedání, které já bych nazval výjimečné, a to z mnoha důvodů, ale soustředím se na dva z těchto důvodů. Za prvé proto, že jsme se sešli zde v tomto sále Evropského eh, parlamentu a jsme zástupci ze 45 různých parlamentů z 27 členských zemí EU. A to si myslím, že už samo o sobě je, jsou čísla, která jsou pozoruhodná a která nám umožňují nazvat toto zasedání za výjimečné. A druhý důvod je také v tom, že máme možnost diskutovat v přítomnosti paní komisařky Damanaky, které velice děkuji, že tady dnes mezi námi je. Ona ostatně je vždy velmi ochotná se účastnit diskusí s námi. Uh, tak tedy tato diskuse je zásadní a přichází ve velmi aktuálním období pro eh, evropský rybolov. V době, kdy pře- přemýšlíme o reformě společné rybolovné politiky a samozřejmě jde nám o to, jaký výsledek se rýsuje z těchto diskusí a jak bude vypadat rybolov v nejbližších letech. Eh, dále eh, chci samozřejmě poděkovat všem, kdo přijeli, aby se zúčastnili tohoto setkání. Já jsem přesvědčen, že to bude velmi užitečné jednání. Bude to velmi užitečný nástroj, který máme, neboť nám umožní vyměnit si názory mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a právě v takové společné diskusi přispějeme k tomu, aby reforma byla co nejlepší. Dovolte, abych vás informovala, jak bude probíhat toto zasedání, protože eh, naším přáním je, aby bylo možné dát slovo co největšímu počtu účastníků, poslanců, senátorů, všech těch účastníků, kteří sem přijeli do Bruselu. Poté, co ukončím své vystoupení, dostane slovo paní komisařka Damanaky, dostane 15 minut k dispozici, aby e, všem tady sdělila, jak vypadá e, situace. Ovšem samozřejmě chceme také, aby paní komisařka měla možnost odpovědět na otázky, e, které budete moci položit zhruba během půl hodiny. Poté Poté, co tedy paní komisařka odejde z tohoto sálu, budeme mít možnost dát slovo eh, zástupcům jednotlivých panelů. Bude to vždycky vypadat tak, že bude desetiminutové vystoupení každého z těch tří zpravodajů a pak bude eh, rozprava zhruba půl hodiny 35 minut. Tak postupně probereme všechna tři témata všech tří panelů. A pak samozřejmě na závěr budeme mít ještě závěrečné zasedání, závěrečné slovo. Jak eh, budeme postupovat v udílení slova? Eh, samozřejmě chtěli bychom všem zájemcům slovo dát, což ovšem nebude jednoduché. Já prosím, abyste maximálně spolupracovali při stanovené řečnické době eh, v Evropském parlamentu je to tak, že na, valném, na, že na plenárce máme minutu, minutu a půl, dvě minuty maximálně a kdo to nedodrží, tak jemu prostě slovo eh, odebráno, je přerušen. Já myslím, že to eh, snad bude dostatečná doba, abychom položili otázku. Není to samozřejmě prostor pro nějaké hluboké zamyšlení nad daným tématem, ale Eh, bohužel musím to tak omezit maximálně dvě minuty na řečníka. Prosím také, eh, vyzneme se tomu, aby se tady eh, bylo nějak složitě nutné přihlásit. Máme tady na stole čtyři papírky s různými barvami bílá, žlutá, oranžová, zelená. Tyto barvy, tyto lístky jsou Eh, tady proto, abyste se mohli přihlásit. Bílá kartička eh, znamená otázka paní komisařce. Budete-li mít otázku na komisařku, prostě tu otázku napíšete na ten bílý papírek a ty papírky tady budou v sále eh, vybírány, sbírány a bude možné je pak předat komisařce. Žlutá karta, to jsou dotázky na paní Rodost. Oranžová to je na pana Stevensona a zelená na Evropský rybolovný fond, pan Kadek. Takže samozřejmě eh, předpokládáme, že jeden konkrétní účastník nevyplní všechny čtyři kartičky a napíše otázku Eh, na všechny čtyři tady naše hosty. Počítáme, že každý bude mít možnost položit zhruba jednu otázku. Pak, když ale nám čas zbyde a bude možné eh, položit těch otázek více, dáme takovou eh, druhou možnost, druhé kolo. Chceme maximálně využít čas, který máme k dispozici, tak prosím, ve vystoupení se každý omezí na ty dvě minuty. Jsou tady zástupci Evropského parlamentu a zástupci národních parlamentů. Samozřejmě všichni mají možnost klást otázky. Počítáme, že eh, že budou moci vystoupit dva zástupci národních parlamentů, ať už senátoři, poslanci a eh, jeden eh, zástupce z Evropského parlamentu, abychom měli opět trošku rozložené toto kladení otázek. Když bude někdo eh, chtít ještě během diskuse položit otázku, tak si vyplní příslušně barevný papírek podle toho, komu otázku klade a když eh, bude nějaká pochybnost, tak se ještě můžete zeptat samozřejmě i mě. Jestliže už nikdo nemá žádnou pochybnost, tak rovnou eh, předáme slovo paní Damanaky, komisařce pro rybolov. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám především poděkovat za zorganizování tohoto setkání, kdy mám příležitost se, eh, s vámi se všemi setkat. Eh, vážení europoslanci, vážení členové národních parlamentů, ráda bych vás tady přivítala, především členy národních parlamentů. Jak jsem říkala v říjnu, když jsme se potkali naposled, jsem přesvědčená, že větší zapojení národních parlamentů zlepší kvalitu eh, reform. A abych to zkrátila, neumím si představit eh, realizaci reform bez zapojení národních parlamentů. A proto eh, řada zástupců národních parlamentů byla přizvána a hm, navštívila jsem také několik národních parlamentů. Budu se snažit jich navštívit co nejvíce dříve, než bude přijatý návrh reformy. Například za 14 dní se chystám do Itálie a doufám, že mě všechny parlamenty pozvou. Já vyslechnu e, vaše stanoviska, zatím, co, co zaznělo jsem, zatím se vyslechla s velkým znájem, zájmem. E, obecně se dá říci, že je tady konsenzus, co se týče potřeby reformy. Všichni jsme přesvědčeni, že je potřeba mm, zajmout eh, udržitelnější systém, eh, který bude i eh, přínosný pro naše rybalovná odvětví, aby lovila pouze zdravé, zdravé ryby a rybí populace. Ehm, jedná se o velik celý soubor ambiciozních návrhů. Já jsem dostal celou řadu, jsem dostala celou řadu ambicioznějších návrhů. A mm, někteří zase ale dávají přednost tomu, co již máme, a jiní jsou velmi kritičtí a mají e, pocit, že bychom měli postupovat jaksi postupně E, nicméně jednu věc mají všichni společnou, to znamená, všichni chceme, aby e, reforma byla úspěšná a aby zabránila jaksi poklesu nebo zhoršení kvality v odvětví. Já bych e, chtěla právě budovat na tom koncenzu, který Eh, máme. A dnes se také pustím do některých kontroverznějších témat, proto abychom si tady o nich mohli popovídat. Takže jedna kritika se stále vrací, v celé řadě těch stanovisek se vrací a hlavní problém je eh, ten povinný charakter změn. Když se třeba podíváme na maximálně udržitelné odlovy roku 2015, většina z vás říká ano, ale je třeba pokud možno to zvýšit, nebo dále zákaz výmětu. Říkáte ano, v zásadě ano, ale chce to víc času a flexibility. E, potom e, převoditelné koncese. E, ano, ale hlavně ne povinně a podobně. Já bych chtěla především zdůraznit, že potřebujeme závaznější přístup naší reformě. A to proč? Je to proto, že si myslím, a teď to říkám vám, členům parlamentu, je, že se nemůžeme vyhnout své politické odpovědnosti a, a všechno stále odkládat do budoucna, nechat to na dalších generacích, nechat to na našich dětech. Mnozí mi navrhují, abychom do reformy dávali kouzelná slova, e, je-li to možné, nebo kdykoliv je to možné. Ale co to znamená? Co to znamená, jestliže chceme třeba zavést nějakou změnu tam, kde to je možné? Tak jestliže to je možné, tak se zavede, ale znamen, může to také znamenat, že se to nezavede nikdy. Jestliže je něco tehdy, když je to možné, může to znamenat, že to možné nikdy nebude. Čili to není možnost. Bez jasných termínů, bez jasně specifikovaných eh, implementačních cílů budeme to stále jenom odkládat a tato reforma prostě neuspěje. My to jsme dělali řadu let. Takže teď potřebujeme opravdu závazné cíle. A já jsem tady proto, abych s vámi pohovořila o tom, jaké ty závazné cíle budou. To je samozřejmě věc, o které si můžeme popovídat a nalézt společnou půdu pro porozumění, ale prostě potřebujeme závazné cíle. To bych byla ráda, aby bylo jasné hned od začátku. Vím, že ta cílová, cílové termíny a data, které jsme stanovili, jsou poměrně obtížné a striktní, někdy příliš brzké, ale to je jediný způsob, jak zajistit jak jaksi životaschopnou budoucnost pro naše rybáře. Zajistit trvale udržitelný rybolov je naléhavé a musíme mít jasnou cestovní mapu s reálnými cíly a mezníky. A ten důvod je docela jednoduchý. Jestliže to budeme dále odkládat, za takových 5-10 let bude ta změna ještě těžší, nebude to snažší, bude to ještě obtížnější změnit, protože problémy se mezi tím naakumulují a budou čím dál větší. Takže proto musíme jednat teď hned. Vemme si příklad eh, maximálně udržitelné odlovy. Jestliže stanovíme pro všechny eh, rybí populace, musíme stanovit určitý cíl. Pro některé z vás to není 2015, eh, ale já, jaksi vhodný termín, ale já si myslím, že 2015 je dobrý termín z několika důvodů. Za prvé je třeba co nejrychleji provést změny tak, aby byl odlov trvale udržitelný. Dále pak pouze pět eh, eh, kvot je trvale udržitelných. V současné době my eh, máme 20 hodnot a to Eh, ze začátku vyvolávalo zcela negativní reakce rady, postupně se to mění, postupně míříme stejným směrem. Eh, potom například eh, východní teritorium tresek, které se také pomalu vyvíjí, to tež se týká ančoviček v Biskajském zálivu, severní herring Eh, potřebujeme, eh, aby se rybí populace zlepšily, zmohutněly a je vidět na těch počátečních výsledcích, že to je možné. Velký rybolovný tlak ukazuje, že když tedy ten tlak se utlumí, pak jsou eh, i odlovené ryby větší a, a kvalitnější. Například v loňském roce Světová banka a v letošním roce eh, ekonomická nadace nám připomněly zase veliký potenciál dobrého řízení rybolovu. A oni říkají, že každým rokem v Evropské unii rybářský průmysl by mohl dosáhnout 1,8 miliard eur navíc to znamená e, trojnásobek existujících dotací a bylo by možno vytvořit 83 tisíc pracovních příležitostí, a což, a což je třetina stávajícího počtu eh, pracovníků, pokud by eh, dosáhly rybí populace udržitelného objemu. My eh, musíme také z důvodu ochrany klimatu jednat brzy a přistoupit ke změně od roku 2015 je také nutné z důvodu úmluvy OSN a dohody z Johannesburgu a podobně. Musíme ukázat mezinárodnímu společenství, že se nevzdáváme, jestliže argumentujeme eh, pro boj za lepší životní prostředí, musíme být lídry a musíme také toto realizovat. Další věc. Eh, Výměty my to budeme eh, implementovat postupně, nechceme to všeho dosáhnout ze dne na den. Já vím, jak je to těžké a vím, že musíme poskytnout více technických řešení a pomoci, takže souhlasím, že musíme eh, postupovat postupně, ale musíme tedy se zaměřit i na výměty. Veřejné mínění je masivně proti výmětům eh, a v tuto chvíli minimálně existuje sedm iniciativ pro zákaz výmětu. I mezi rybáři, kteří se snaží eh, chytat ryby selektivněji, i ze strany eh, evropských obchodníků, eh, velkoobchodníků, kteří mají seznamy Eh, ryby druhů, které jsou ohroženy nebo eh, eh, odlovovány neselektivním způsobem. Prostě tady je vidět, že existuje alternativa. My někdy jak si kritizujeme trh, ale tady sám trh dělá naší práci za nás sami obchodníci eh, vyjmenovávají seznam ohrožených druhů. A prostřednictvím nového Evropského námořního a rybářského fondu bychom mohli nalézt podporu pro takovéto eh, politiky a eh, chceme podporovat selektivitu, to znamená, aby byl bylo možné realizovat zákaz vymětu, musíme podporovat selektivní rybolov v až po 87% nebo i více, eh, aby tedy eh, bylo zařízení eh, selektivnější. My to nemůžeme nechat na samotném odvětví. Někteří za mnou chodí a říkají, proč dělat ten zákaz jako povinný? Udělejme to dobrovolné. Jasně, ale já vám to řeknu na rovinu. Já jsem viděla zákaz e, výmětu v našich návrzích už sedm let a nikdy se nic nestalo, čili pokud půjdeme zase stejnou cestu do dobrovolnosti, za rok se tu zase sejdeme, sejdeme se tady s mým e, nástupcem a zase se budeme bavit o tom, co s tím. Čili to není řešení my nechceme žádné výmluvy a musíme tady si stanovit reálné termíny, to je pravda, ty cíle musí být reálné, musíme mít více technických řešení pro smíšený rybolov, protože ten problém opravdu zatím není vyřešený, ale prostě musíme mít závazné cíle. Co se týče převoditelné koncese k rybolovu, vím, že to je velmi kontroverzní téma, a někteří lidé a některé orgány říkají, že prosazuji tento e, návrh, protože jsem liberálka. Já nevím, jestli jsem nebo nejsem liberál, ale v našich nařízeních poprvé je explicitně uznáno eh, jaksi veřejné vlastnictví rybích populací, veřejné eh, jaksi a vlastnictví populací a koncesí. Čili to je, myslím, dost výmluvné, co se týče realizace. A tak potřebujeme skutečně koncese nebo ne? Tak o čem si teda máme bavit? O čem máme mluvit, jestliže máte představu o přebytečných kapacitách nebo nějaké další nápady? Také bych vás chtěla informovat, že je tam celá řada um, uh, opatření tak, aby nedošlo k tomu, čemu se chceme všichni vyhnout uh, jakým jednotlivým problémům. Členské státy také mohou ještě do, do systému vnést svoje vlastní ochranná opatření ale například malé flotily, tam 80 pokud by se to nestahovalo na malé flotily, tak 80% evropských flotil by bylo mimo eh, působnost tohoto nařízení. Čili já vás žádám o pomoc. Vaše pomoc je nezbytná proto, aby se eh, vaše národní orgány, jak si, aby si uvědomili, jak je to naléhavé. Eh, logika celého toho navrženého systému a ty cíle to eh, je, je potřebné si uvědomit proto, aby to potom šlo s nás. Já jsem plně otevřená jakýmkoliv návrhům na zlepšení, i jsem připravená jít daleko dál a vyzývám všechny instituce, Evropský parlament, národní parlamenty, radu, aby se s námi radili a konzultovali, jak navrhnout vyšší cíle, aniž bychom se spronevěřili duchu Lisabonské smlouvy. Jediné e, příspěvky, které já jsem dostala ohledně regionalizace, bylo příspěvek z Spojeného království. My to teď studujeme, ale ráda bych dostala jaksi v E, náměty i z dalších zemí, například k tématu regionalizace. Na závěr, dámy a pánové, mi dovolte že říci, že jestliže bych, máme určité minulo, zkušenosti z minulosti, pak e, nejasné termíny jsou vždy záminkou k nezodpovědnému chování. Termíny a lhůty nám pomohou a pomohou podnikům, aby včas jak si naplnili své povinnosti eh, k zajištění trvalé udržitelnosti. Ta cesta bude trnitá, ale není řešením to odkládat, protože situace by se jenom zhoršovala. A my musíme pomáhat hospodářským subjektům v tom přechodu a tento nový fond by měl pomoci rybářům přizpůsobit se novým požadavkům, bude podporovat místní iniciativy a diverzifikaci jejich aktivit. Pokud je tu jedna věc, kterou chci, abyste si opravdu z dnešního setkání odnesli, je, že musíme nejprve uvažovat o tom, co dokáže moře vyprodukovat a teprve potom ryby lovit podle toho a ne naopak, protože v minulosti to zatím bylo vždy naopak. Čím dříve začneme postupovat takto, tím lépe, protože to je cesta k sociálnímu a ekonomickému blahu eh, našeho rybolovného odvětví. Trvale udržitelné přínosy přijdou tehdy, kdy 135 milionů eur jsou peníze navíc které půjdou do kapes rybářů při nárůstu kvot od roku 2011 do roku 2012, protože my řídíme nyní ty rybí populace lépe, čili tady už teď je vidět, jak je to přínosné pro rybáře. A když nám pomůžete, budeme našim rybářům moci nabídnout ještě mnohem víc. Čili je velmi důležité, aby to eh, chápali i eh, vaši va, va, rybáři i vaši voliči a já vám děkuji za pozornost a těším se na otázky. <clears throat> Eh, děkuji mnohokrát, paní komisařko, za toto vystoupení a hned přejdeme k rozpravě. Eh, dáme slovo těm eh, poslancům. Začíná pan McIntosh z House of Commons. Maximálně dvě minuty, prosím. Chci poděkovat jak vám, pane předsedo, tak i paní komisařce za tuto příležitost a chci reagovat na právní základ. Já jsem velice ráda, že komisařka eh, přivítala náš příspěvek a že ho eh, náležitě prostuduje. Je to otázka diskutování, které se opírá o Lisabonskou smlouvu a my uznáváme tady maxi- eh, výlučnou pravomoc komise. A Eh, je třeba stanovit strategický eh, celkový rámec eh, evropského rybolovu a rybolovné politiky. Myslíme si, že správná cesta vpřed spočívá v tom, že Evropský parlament spolu s radou ministrů při spolurozhodování budou schvalovat, případně pozměňovat příslušné nařízení. To si myslíme, že je legitimní cesta vpřed. Je to i nová cesta vpřed. A e, je to také otázka, jak řešit ty problémy, o kterých hovořila e, paní komisařka Damanaky. My v House of Lords pracujeme na právním základě Lisabonské smlouvy. Myslím, že eh, tím, že všichni přítomní dnes dostanou eh, kopii našeho textu, eh, bude možné zajistit příznivé přijetí našich návrhů. My uznáváme tento právní základ a mohu říci, že souhlasíme se závěrem komisařky a sice, že je třeba postupovat na základě vědeckých poznatků, jako je třeba třeba výmět, udržitelný maximální výnos a podobně. Eh, Ten největší přínos, který můžeme my přinést, je pozměnit nařízení eh, v pozitivním duchu podle Lisabonské smlouvy eh, na základě právního, nového právního základu. Děkuji. Děkuji vám a dávám slovo paní Jančevě z bulharského parlamentu. Благодаря. Уважаема госпожо комисар. Дякую. Paní komisařko, Bulharsko podporuje návrh novely nebo reformy současné rybářské politiky. Myslíme, že je nutné vzít v úvahu Eh, výměnu zkušeností, výměnu osvědčených postupů a výsledky vědeckého výzkumu. Také je důležité eh, zorganizovat úspěšnou spolupráci mezi všemi zeměmi kolem Černého moře. Také je dále důležité brát v úvahu ten fakt, že Černé moře je mořem, kde jsou také třetí země, a e, tady je zapotřebí mít e, databáze e, údajů o tomto moři. Důležité je schromažďovat vědecké informace a proto bych chtěla říci, že nepodporujeme automatické snižování maximálního udržitelného úlovku o 25 také si nemyslíme, že je dobrý nápad bezpodmínečně eh, snižovat eh, maximální udržitelný úlovek o, eh, až do roku 2015. Myslíme si, že řešení výmětu přinese určitou disciplínu do našeho odvětví a přinese větší odpovědnost v postupech. Reforma je velice důležitá. Děkuji vám. Děkuji. Paní Miranda z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se obrátit na paní komisařku a dát jí otázka, která, otázku, kterou již eh, zazněla třikrát, když byla u nás v Galicijsku. Jde o tedy rybolov, rybolov koryšů. Víme, že eh, navrhovaná reforma společné, zeměděl, společné rybolovné eh, politiky znamená, že se bude snažit prosazovat pojem udržitelného rybolovu, a eh, že se budeme opírat o, nebo budeme brát v úvahu také sociální aspekty a aspekty životního prostředí. Jde také o otázky eh, malého, drobného rybolovu těsně kolem pobřeží. Je to věc, která se koná v Bretani, v Galicijsku a také v některých dalších oblastech. Je to specifická aktivita, kterou je třeba brát v úvahu v daném návrhu. Prostřednictvím stanoviska, které se vypracovává, chceme se vyjádřit eh, k této záležitosti, která se ostatně týká také regionálního rozvoje nedostatečné uznání drobného rybolovu, eh, paní komisařko, eh, je velice špatná věc. Potřebujeme, aby, tato drobn, aby tento drobný rybolov, tyto drobné rybolovné aktivity byly také uznávány ve svém náležitém rámci. Zhruba před rokem a půl v městě La Coruña byla podepsána dohoda, zva, nazývaná La Coruňská dohoda, která se týkala tohoto drobného rybolovu. A různé organizace drobného rybolovného sektoru se zavázaly, že budou společně řešit eh, společné otázky, společné problémy i společné zájmy. Eh, navrhovaný eh, rybolovný fond by tady měl stanovit určitý, určitou minimální hranici, která zaručí, že tento drobný rybolov eh, bude chráněn eh, chceme navrhnout, aby v rámci tohoto fondu bylo právě tak stanoveno to minimum tak, aby byl uznán drobný rybolov. Děkuji vám. Eh, a nyní prosím další zástupce Španělska, pan Alonso. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Za prvé eh, chci říci, že pokud jde o rybolovnou politiku, eh, já samozřejmě v těch dvou minutách, které mám eh, k dispozici, se dostanu pouze k pozitivní části a ne k té negativní. S jménem z socialistické frakce v parlamentu chci říci, že nám velice leží na srdci sociální dimenze rybolovu. Myslíme si, že to v příslušném dokumentu není náležitě všechno zohledněno. Eh, je třeba eh, sledovat, jaké dopady mohou mít eh, různá opatření Vzhledem k opatřením, která byla přijata v minulosti, zlepšila se situace eh, rybích populací a rybí, rybolovných zdrojů. Myslíme si, že je tady zapotřebí zvolit více postupný eh, přístup, aby to nemělo tak velký dopad na ekonomiku a také na zaměstnanost a další sociální aspekty. Eh, chci vás požádat, ne ani se zeptat na něco, ale chci vás požádat, abyste zvažovala otázku, Eh, maximálních udržitelných výnosů a eh, zvážila eh, termíny, které uvádí navrhovaný dokument. Dále otázka zákazu výmětů. Tady by bylo možné přiblížit se postupně daleko tedy postupněji, než navrhujete, k příslušným cílům. Myslíme si, že desetileté období by bylo přiměřené a rozumné, aby nebyly přílišné negativní dopady. Bohužel už mám jenom čas na poslední eh, téma a to je otázka eh, převoditelných eh, koncesí. To si myslíme, že je pozitivní pro ehm, flotily jak při jak lovící při pobřeží, tak také na Širé moři. A myslíme si, že by Eh, zcela všeobecná převoditelnost mohla představovat určité nebezpečí pro malý drobný rybolov. Navrhujeme tedy stanovit určitý postup, který by eh, tady z pravomoci členských států znemožnil vyloučit některé. Děkuji, pan Milo z Finska. Pane předsedo, vážení kolegové, vážená paní komisařko, ve Finsku my můžeme podpořit hlavní linie tohoto návrhu a velice nás těší, co jste, paní komisařko, říkala o regionalizaci. My s tím souhlasíme. Musí být garantováno, že regionalizace bude opravdu fungovat v praxi. To je hlavní cíl. Nařízení by v tomto směru mělo dát dostatek manevrovacího prostoru pro členské státy, aby mohly rozhodnout o technických a dalších řídicích opatřeních, tak aby brali v úvahu také názory hlavních subjektů na národní úrovni. Například, když jsem včera odjížděl z domova ze západního Finska, bylo půl metru ledu na Baltském moři a taky půl metru sněhu na souši. Takže tam jsou podmínky hodně jiné a to je potřeba brát v úvahu. Přivoditelné koncese mají o nich rozhodovat členské státy, mají systém zavést, zvlášť u malých e, ryb, rybářů, v, u velkých eh, rybolovních podniků eh, asi ano, ale je tu veliké, veliký počet drobných rybářů, na něž ten systém vhodný není. A jaké ehm, Například další jsou povinnosti, jak budou fungovat v Baltském moři. My chápeme, že je to požadavek, který se třeba těžko bude aplikovat na smíšené a malé rybářské podniky. A v neposlední řadě Každá zbytečná administrativní zátěž by měla být odbourána pro malé rybáře, protože jinak už na finském pobřeží nezbyde jediný rybář. <clears throat> Děkuji, paní Garcia z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat za tuto iniciativu a chtěla bych přivítat všechny kolegy z různých národních parlamentů, ze kterých se ze zemí, ze kterých se skládá EU. Chci jim poděkovat eh, za ochotu spolupracovat ve prospěch nás všech. A obracím se na paní komisařku. Jak víte, eh, ve španělské delegaci v Evropském parlamentu máme naše stanovisko, které je pozitivní k návrhu reformy i když máme i určité námitky. Eh, pracujeme na nich dále, eh, než bude mít reforma konečnou podobu. A na to se chci zaměřit. Jasné je, že cíl, který sleduje tato reforma, není v žádném případě eh, výlučně Eh, soustředit se na jeden jediný cíl. Je to naopak zaměřeno na několik cílů, včetně sociálního, ekologického a dalších aspektů. Eh, tak musíme definovat společnou rybolovnou politiku. Chceme-li, aby byla pozitivní. A mm, rybářské odvětví tady bezesporu potřebuje spolupráci, to se jistě i vyžaduje určitou reformu. Aby to nebylo dalším v řadě neúspěchů, eh, musíme náležitě zkoumat záležitost a vést diskuse o flotilách, o eh, eh, otázce výmětů a zavádět cíle postupně, stanovit si reálné časové termíny. Není možné přistupovat k tomu Eh, způsobem, kdy se prakticky po dobu celých 20 let vycházelo ze zcela nereálných eh, předpokladů týkajících se také rybích populací. Hovořme přece o kvalitě, hovořme přece také o spotřebiteli. Evropský eh, spotřebitel potřebovává eh, více než polovinu rybích produktů z dovozu, takže eh, musíme si uvědomit, že evropský rybolov vlastně ani z poloviny nepokrývá spotřebu evropských spotřebitelů. Dále eh, hovoříme zde o finančních prostředcích. Já myslím, že navrhovaná částka není dostatečná pro tak ambiciozní reformu. Já se ptám, jaké další mechanizmy máme. Prožíváme přece krize, nejenom krizi v rybolovném sektoru, ale máme všeobecnou krizi. Eh, co tedy je možné navrhnout v Evropském fondu pro rybolov, eh, abychom vyřešili problémy jak zejména ochránit malý drobný rybolov probíhající těsně u pobřeží, jak umožnit těmto rybařům, aby si zachovali živobytí a zachovali bychom i mořské eh, prostředí. No, opravdu bude velice těžké dát slovo všem. Eh, nyní ještě eh, paní kolegyně z Francie a prosím, respektujte časový limit. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jménem Bretaně bych chtěla říci, že souhlasíme se vaším návrhem reform, alespoň částečně. Tato reforma je liberální. Od roku 1990 se eh, počet lodí eh, velmi snížil a snížily se také počty eh, rybářů a Přitom eh, se také eh, projevila eh, otázka převáděných koncesí. Stávající kapacity kapitálu i osob jsou nezbytné pro holé přežití. Domníváme se, že nemůžeme dále snižovat práva a přitom se nikde nehovoří také o otevírání trhů a sociálních dopadech. Nejde již o investice jako v 80. letech, je spíš jde o eh, velmi nízké investice a podinvestování, eh, přičemž lodi také stárnou a není již možné eh, kupovat nová zařízení. Mm, vaše návrhy nejsou dostačující. Je nutné postupovat více pružněji, více diverzifikovaně, eh, také v organizaci eh, rybolovu. Je nutné ale také hovořit o eh, rybářích, o rozdělení společných zdrojů, o jejich řízení, tak abychom mohli zachránit jak rybáře, tak ryby i ekosystémy. Děkuji. Děkuji a nyní pan Russo z italského parlamentu. Grazie. Děkuji. Děkuji, paní eh, komisařko. Dali jste nám eh, možnost eh, debatovat eh, a mnohé otázky musí být ale také rozděleny. Jsem vám vděčen za vaši otevřenost a navíc také jistě víte, že společně bychom mohli prosadit stejné zacházení. To je nezbytné. ale staré eh, tradice nesmí být eh, vůbec eh, spochybňovány. Vždyť rybolov je velmi rozdílný je velmi diverzifikován a přitom je důležité eh, zajistit také udržitelnost pro životní prostředí. Ale udržitelnost musí být také sociální. Bylo by velkou chybou, kdybychom si mysleli, že jedna podmínka je důležitější než druhá. Eh, je nutné postupovat eh, regionálně a také na základě evropského rámce. Regionální zvláštnosti musíme respektovat a mám na mysli eh, specifika středozemního moře. Eh, to se projevuje také v eh, programech Habitatu změnou klimatických podmínek a podobně. Pokud toto neakceptujeme jako předpoklad, pak eh, ani nevím, jak je možné dosáhnout maximálního trvalého výnosu. Není možné vše řešit stejným způsobem pak nebudeme moci dosáhnout úspěchu. A přitom myslíme také na rybolov z jiných zemí než ze zemí EU. Jistě jsou zde zajímavé návrhy, které byly předloženy, ale vypadá to jako, že to bude výhodné jenom pro průmyslové velké eh, podniky a eh, loďstva, kde se také vyrábí eh, rybí moučka, což nedává velký prostor pro drobný rybolov. Je nutné zabránit tomu, aby přenositelné kvóty se staly eh, pouhým zbožím. Stále více bychom měli eh, finančníků a bankéřů, kteří eh, by se věnovali rybolovu. Je nutné však také eh, zajistit eh, sledovatelnost eh, a také jednoznačné etikety. Paní komisařko, bylo by vhodné, kdybychom také dostali další informace o tom, jak tyto velmi rozdílné věci mohou být vyřešeny společně. Uh, Ian Hodgson, MEP from Scotland. I uh, find myself agreeing with much of what was... Dobrý den, hovořím Chtěl bych říci, že to souhlasím s naším finským kolegou a ve skutečnosti podle mého názoru je naléhavá maximální decentralizace eh, v rámci reformy. Musíme uznat, že posledních 30 let zkušeností se společnou rybolovnou politikou, kdy se naše moře považují za e, e, společně přístupný prostor, zřejmě neuspěla. Možná je, je překvapivé zjištění, že souhlasím s částí e, prohlášení dolní sněmovny a co se týče maximální decentralizace, je třeba říct, že naši právníci ze Skotska eh, také už předložili určité konkrétní eh, eh, návrhy, ale já bych chtěl zdůraznit, že jsme v hloupé pozici. To, co, jak to my vidíme, my děláme Eh, věci způsobem, který se zdá být lepší než v minulosti, ale nějaká hloupá mezinárodní smlouva nám eh, to neumožní dělat tak, jak by si myslíme, že by to bylo nejlepší. Takže paralelně s maximální, s nejlepší interpretací existující smlouvy by, byl, by stačila dostatečná politická vůle, a my tedy nemůžeme implementovat rybolovnou politiku Eh, přestože nikdo jiný by neměl větší efekt ze zachování uh, maximálních rybolovných po, uh, rybích populací než právě rybáři. Papa Giorgio. Děkuji, pan Papa Giorgio z řeckého parlamentu. Dobře, dobře. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, paní komisařce za eh, práci, kterou eh, uskutečnila. Musím však také dodat, že jsme očekávali sociálnější perspektivu pro toto odvětví. Je to sektor pro nás obrovský. Paní komisařka se již zmínila o určitých výhradách, které byly vysloveny k těm hlavním třem cílům. A k těmto třem bodům máme výhrady i my. Nevíme, jak to může fungovat efektivně a jak je možné také zajistit maximální výnos. A pak je zde otázka výmětu. Jistě víte, že máme asi 17 tisíc drobných rybářů, máme skutečně stovky malých ostrovů a kontrolovat vydávání licencí je obtěžný eh, pro eh, třeba rybáře, kteří eh, vyloví pět kilo ryb, takže tam je určitý nepoměr. My jsme pod hranicí výmětů, které jsou zatím stanoveny a domnívám se, že i zde je nezbytná politika regionalizace. Předpoklady pro realizaci však musí být ještě upřesněny, aby to fungovalo fungovalo skutečně efektivně a aby tato politika eh, byla také realizována čase. V zásadě souhlasíme, ale máme určité námitky, ty jsme již vyjádřili a jistě také není náhodou, že jsme v dokumentu eh, sepsali to, co většina dotčených eh, subjektů u nás vyjádřila. Prosím o zvážení těchto záležitostí. Nechci hovořit příliš dlouho, ale možná, že byste se mohla ještě eh, také zmínit a věnovat více pobřežním eh, mu eh, i se středozemní moře má určité podmínky. Děkuji, pan Ferreira. Paní komisařko, my souhlasíme s kritickými hlasy, které zde zazněly, především co se týče návrhu reformy a domnívám se, paní komisařko, že eh, jistě znáte tyto kritické hlasy. V návrhu reformy jsou dvě hlavní chyby. Jednou již bylo řečeno, že eh, se vychází z toho, jakože eh, rybolovná politika je jednotná a snaží se pouze o udržení populace tomu také není. Eh, v tomto návrhu eh, nejsou eh, sociální a ekonomické dimenze dostatečně zohledněny. To je veliká chyba. Stále se snažíte pouze systémy zavádět ze zhora a to tak, aby byly závazné. Vy hovoříte o liberálním návrhu, ale není to dostatečně liberální. Vy to pouze předpokládáte. Tento návrh reformy je eh, jistě eh, dán eh, liberální vizí, ale přitom se domníváme, že mm, je nutné zohlednit rovněž podmínky a nedostatky, se kterými pracujeme. Parlament zcela jistě také pozmění vaše návrhy. Měl bych několik otázek. Paní komisařko, vy jste řekla, že 80 lodí by nepatřilo pod eh, TFTC a já bych se chtěl zeptat eh, k eh, objemu vyložených ryb, jak by toto odpovídalo TFC. Komise je ochotná čísla pro menší pobřežní rybolov revidovat. Je tam pouze délka lodí nebo i délka pobřeží, které jsou zohledněny, eh, nebo selektivita eh, rybolovného náčiní, dále eh, také potřeba ryb a ekonomické znaky a indikace pro rybolov. Je i toto zohledněno? Další otázka je zde přerušeno. Paní komisařko, komise by chtěla stanovit sankce pro ty členské státy, které jednotlivé údaje nebudou předkládat. Otázka, kterou si přitom kladu, je, zda komise bude ochotná zajistit eh, i spolufinancování takových to eh, předkládání dat na základě Lisabonské smlouvy. Eh, to je možné. Komise nemůže říci, že má výlučné kompetence, ale že... Předseda, pane Ferreiro, musím vás přerušit. Zbývá ještě, osm, zbývá ještě osm otázek, osm řečů řečníků. Eh, paní komisařka bude muset za chvíli odejít a my teď ještě eh, nemůžeme dát každému ani ty dvě minuty. Takže dáme již poslední slovo a bohužel 6-7 otázek, které tady ještě zbývají a nemáme na ně čas. Budete-li souhlasit, předáme je dalším řečníkům v dalších eh, částech v těch panelech. Pan Čosikovský z Polska. Děkuji, pane předsedající chodzi o działania, które... Děkuji, pane předsedo. Co se týče toho, co polská vláda dělá, tak obecně podporuje reformu, ale existují určité detaily v souvislosti s určitými nedostatky a já teď hovořím jménem polských, polské organizace rybářů, kteří mají obavy z některých aspektů, jako například zákaz výmětu. A domníváme se, že samozřejmě by se to mělo zavést, ale otázka je, jak upřesnit způsob zavedení tohoto opatření. Eh, samozřejmě podpora malých rybářů nemůže taky zmizet, protože oni jsou jaksi základem toho o to odvětví a my bychom jim, je měli podporovat. Ehm, co se týče TFC, to také může eh, vyvolávat určité hrozby, takže si nemyslím, že by to mělo být závazné. A co se týče naší konkurenceschopnosti mimo Evropskou unii, zavádíme nová a nová nařízení a opatření a nemyslíme na konkurenceschopnost. Takže eh, budeme ztrácet na mezinárodní úrovni a naši rybáři budou znevýhodňováni. Paní komisařka navštívila Polsko, hovořila s našimi rybáři a já doufám, že maximum jejich názorů vezme v úvahu. Dále otázka označování. Naši zákazníci mají zájem o dobré značení. Děkuji vám a jak už jsem řekl, já myslím, že potřebujeme nechat i určitý čas paní komisařce, aby mohla odpovědět na ty otázky, které tady e, zazněly. Prosím, paní komisařko. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, že předsedáte tak velmi účinně tomuto zasedání. Já se pokusím hovořit stručně, nemáme mnoho času a Eh, ještě budou tady panely se zpravodaje, takže několik věcí na objasněnou. Za prvé bych chtěla eh, říci, že vítám všechny příspěvky, protože se týkají opravdu jádra věci a myslím, že je dobře, že národní parlamenty se eh, zaměřily na tento návrh, přečetli si ho a teď je to zralé k diskusi a k dalšímu vyjednávání. Chtěla bych eh, především vyjasnit, že bude nutné pracovat v rámci Lisabonské smlouvy. Je zcela mm, nemožné uh, diskutovat o tom, co v té smlouvě byste eventuálně chtěli změnit nebo co se vám na ně nelíbí. Já myslím, že jistě poslanci mají právo myslet si své, mají právo na svůj názor, ale já prosím, soustředíme se jenom na reformu. Eh, reforma je prostě v rámci této Lisabonské smlouvy. Eh, můžeme hovořit o negativních věcech v reformě, ale prosím v rámci smlouvy. Já tady s váma nemohu teď jednat o smlouvě jakožto takové. Eh, čili v tomto rámci se snažíme dosáhnout určité flexibility a umožnit členským státům, aby řešili velmi odlišné situace, ve kterých se nacházejí. Se všemi s vámi souhlasím, že situace se velice liší eh, ve Finsku a v Bulharsku, v Polsku nebo ve Spojeném království, v Itálii, prostě ve oblasti Středomoří či kde jinde. S tím já zcela souhlasím a eh, náš návrh se také snaží eh, brát v úvahu i decentralizační a další návrhy. Snažíme se využít ten prostor, který nám smlouva dává, abychom umožnili umožnili členským státům přijímat určitá eh, rozhodnutí. Diskutujeme tedy o technických eh, odborných oblastech. Bude-li toto schváleno, je možné všechny technické aspekty zavádět na regionální úrovni a to je velká změna. Já vím, že mnozí z vás by chtěli více já vím, že by chtěli mít ambicioznější návrh, ale prosím, nepodceňujte toto. Eh, nepodceňujte, co umožňuje tento návrh, protože například veškeré eh, nařízení se v Balckém moři ehm, zaměřuje na technické záležitosti, které budou pak zavádět ty členské státy, pakliže samozřejmě budou souhlasit eh, E, například v oblasti Balského moře, tam máme už velice dobrou kulturu spolupráce a já myslím, že tímto směrem můžeme pokračovat. To bude velice důležité pro členské státy, jako je Německo, Polsko, členské, Finsko. E, tyto členské státy mohou diskutovat a sami rozhodnout. To bude velice důležité. Můžeme jít ještě dále? Já bych řekla ano, uvítala bych to, šla bych ještě dále, bude-li to umožněno smlouvou. To chci zdůraznit zcela jasně. Dostala jsem již britský příspěvek, eh, jak také zmínila zástupkyně eh, House of Lords, eh, sněmovny lordů a my to studujeme, budeme to hodnotit a pak, když tam je určitý prostor, chceme eh, přijmout takové návrhy, stejně tak, jako chceme přijmout veškeré vaše návrhy, eh, které eh, od vás dostanu, budou-li kompatibilní se smlouvou dát více pravomocí regionálním orgánům, pane předsedo, ano, s tím souhlasíme. Já doufám, že parlament takovou myšlenku uvítá a že takové Eh, taky jako takový eh, poradní sbor pro Černé moře bude moci vzniknout co nejdříve. Tolik k regionalizaci. A teď se podívejme na další opravdu kontroverzní otázku. Eh, to je nadkapacita. Existuje nadměrná kapacita nebo ne? Ptala se Francie. Podívejte, když se podíváme na Bretaň a pobřežní rybolov, tak tam žádná nadměrná kapacita není. Já jsem tam byla, já jsem to viděla, ale opravdu není nadměrná kapacita. Ale když se podíváme na francouzskou flotilu jako takovou, a tady nemám na mysli pouze pobřežní rybolov, eh, tak eh, máme velký počet velkých eh, rybolovných plavidel. Já teď nemluvím o těch drobných rybářích, já mluvím o těch velkých plavidlech, postavených za peníze daňových poplatníků, za miliony dolarů tak eh, to nejsou jenom ti chudí, drobní rybáři na malých plavidlech. Když dáme výjimku malým plavidlům eh, z, systému koncesí, pak ovšem tedy vyloučíme 80 plavidel. Ale 60 výlovků tam bude spadat, protože 60 eh, výlovků, vylodění jsou eh, výsledkem 20 pravidel. Prostě taková je realita, ať se vám to líbí nebo ne, tak to prostě je. Taková je realita a já nechápu, jak socialisté, či komunisté, či i liberálové, či kdokoliv jiný nemohou pochopit, že 20% plavidel vyloví 60% eh, vyložených ryb. Z toho musí vycházet naše politika. A tak k tomu musíme přistupovat. Snažíme se najít eh, zvláštní přístup k těm malým plavidlům. Ano, a pak můžeme společně diskutovat, jaký by byl nejlepší přístup k těmto malým plavidlům, ale nemohu mít stejný přístup k těmto velkým plavidlům. Taková je naše představa. Jsou tedy určité diskuse, jak vlastně definovat eh, malé plavidlo. Naše definice je dost úzká. Je to délka plavidla a typ zařízení. E, čili 12 metrů, ale jenom některá rybolovná zařízení, některé sítě. A um, to je tedy představa naší definice. Chtěla bych vám říci, že uh, Mám několik důvodů, které vám chci vysvětlit. Máme, eh, chceme definici, která bude velice jednoduchá a snadno kontrolovatelná. Například tady je eh, otázka definovat, kde ti lidé eh, provádějí rybolov a jak daleko se vzdalují od pobřeží. No ale jak to budeme kontrolovat? takovou definici. Už teď přece máme obrovský problém s výměty právě s tou otázkou, jak to kontrolovat. My prostě nemůžeme přidávat další a další parametry. A další problém zvláštní zacházení a zvláštní financování pro malá plavidla. Ano, v rámci této definice budeme mít zvláštní zacházení pro 80 plavidel, když tak budeme postupovat. Když to budeme trošku rozšiřovat, tu definici, tak to pokryje 90 plavidel. No tak to pak znamená, že vlastně tu politiku vůbec nebudeme mít, když 90 plavidel eh, bude mimo. A právě proto já se snažím přesvědčit všechny, že musíme dodržet tuto definici. Co se stane s eh, malými plavidly? byl tu návrh uh, uspořit určitá, určité finanční prostředky speciálně pro malá plavidla. Takový eh, návrh bych čekala právě od výboru REGI Evropského parlamentu, ale eh, pak je třeba o tom diskutovat s členskými státy, protože, abych byla upřímná, mnoho členských států nesouhlasí s takovým návrhem, aby tady bylo zvláštní zacházení pro malé rybáře. Takže potřebujeme určitý prostor pro manévrování, to vám říkám velice otevřeně. Taková je situace a e, vy budete rozhodovat. Já něco navrhnu, ale vy o tom budete rozhodovat e, v tom konečném e, řešení. To bych tedy vám chtěla říct zcela otevřeně. Pakliže je lepší řešení, prosím, společně ho můžeme najít. Je to otázka malých plavidel, je to otázka Eh, zvláštního zacházení pro malá plavidla, malé rybáře, určité finanční prostředky speciálně pro malé rybáře, ale nezapomínejme, že je to 80 všech eh, plavidel. Dále otázka TFC. Hovoříme tady o majitelích lodí. To je to, jas, to je to, co musí být jasné. Jsou tady koncese, ty převoditelné rybolovné koncese. E, to e, e, je otázka majitelů lodí. Ti budou mít prostě po určitou dobu pravomoc lovit na určitém plavidlu. Nezapomínejme, že rybí populace jsou veřejné zdroje. Eh, máme jim ponechat možnost, aby všechno provozovali, jak si sami přejí, nebo chceme stanovit určitý, určité hranice pro jejich činnost? To je samozřejmě také prostor pro vaše pozměňovací návrhy. Ale rozhodně nemluvíme o bankách v žádném případě. Eh, nehovoříme o fondech, bankách. Hovoříme o majitelích lodí a o jejich právu Eh, provozovat svou činnost za velice striktně definovaných podmínek. No, uvidíme také, co s tím udělá rada a samozřejmě i parlament. Dále otázka administrativní zátěže. Já souhlasím s těmi návrhy, které eh, se snaží snížit byrokratickou zátěž. Ano, prosím, máte nějaké pozměňovací návrhy, kontaktujte mě, já budu velice ráda eh, a velmi ráda je přijmu. Otázka výmětu. Já chápu, že potřebujeme určitý časový prostor, který je reálný a velmi uvítám vaše eh, návrhy, jen doufám, že najdeme společnou dohodu eh, aby eh, se například ve Středomoří zavedl zákaz výmětu pro rybolov více druhů. Prosím, najděme řešení. Co se odehrává ve Středomoří? Ve Středomoří se odehrává ne velký výmět. Eh, kromě asi tuňáka, eh, tam je eh, právě více ro druhů, čili jedno plavidlo konkrétní loví více ro druhů. A co se děje ve Středomoří? Já jsem z toho regionu a mohu to říct velice otevřeně. Eh, vlastně, vlastně jíme mláďátka těch ryb, jíme velice mladé eh, ryby. Eh, vlastně je chytáme ještě jako maličké ryby. To je velký problém Středomoří protože je tady trh i pro maličké ryby, malé kalamáry a podobně. A to není dobré, to není dobré, protože eh, je období krize, eh, rybo, rybí zásoby, rybí populace jsou ve velmi špatném stavu a nemají vlastně možnost se reprodukovat. Oni také mají právo se reprodukovat, prosím, pochopte to. A to je eh, ten problém, který musíme společně řešit a najít pro ně reálné uh, Eh, řešení. Já souhlasím, reálné řešení, ale musíme nějakým způsobem eh, zastavit eh, ten trh těch mláďat nebo těch, těch maličkých ryb. Jsou tady třeba v Itálii, ve Francii ty, ty smíšené rybolovy. Já jsem byla v Itálii, diskutovala jsem s italským ministrem, ale také ve Španělsku, ve Francii. Prosím, nejeď, ne, nekonzumujme ty mm, mláďata, ty malé ryby. Pojď. A teď ještě otázka peněz a eh, financování. Co uděláme s tímto novým nástrojem? Tak eh, snažíme se mít eh, lepší přidělování, lepší alokaci peněz, abychom dosáhli také lepších výsledků. To je ta naše představa. Já netvrdím, že Eh, nechceme modernizovat. Ano, budeme dávat peníze na modernova, modernizaci flotily, ano, ale nikoli dále navyšovat již nadměrnou kapacitu. Chceme e, e, samozřejmě zaměřit se nikoli na větší rybolovná zařízení, ale na e, selektivní rybolovná zařízení. Ano, tady je pravda, že nemáme dostatek těchto Eh, zařízení. Tom, tam potřebujeme eh, orientovat peníze, ale ne stavět větší a větší plavidla s většími a většími eh, zařízeními. A tak postupovat prostě nemůžeme. Jsou to přece peníze daňových poplatníků, ty jsou velmi vzácné. A i kdybychom dávali víc a víc peněz tak prostě by se nám nikdy nepodařilo snížit nadměrnou kapacitu. A to je problém. Zhruba miliarda eur za poslední dekádu, eh, tedy posledních deset let, a stále jsme ve stejné situaci. Dokonce snad trochu více máme kapacit. Tak eh, jak postupovat? My chceme pomoci eh, našim rybářům, aby zvládli přechodné období. To není pravda, že nám nezáleží na rybářích. Možná to dost dobře nekomunikuji, možná, že to nejsem schopna říci dost výstižně a přesvědčivě, ale základní eh, nařízení, které se týká označování, eh, využití eh, peněz pro organizace producentů a pro další organizace. To tady je to je, eh, počítá se s tím v naší legislativě. Možná to dost dobře nevysvětluji, ale dovolte, abych uvedla příklady. Letos dáme našemu odvětví 135 milion eur navíc, protože jsme dosáhli u některých rybích druhů eh, maximální udržitelný výnos. Eh, například v Pobaltí, Eh, ančovička nebo některé další populace. Eh, jak je to možné u tresky obecné, u sardele? Eh, jak tedy to bylo možné, no protože tam jsme dosáhli zlepšení situace. Pracujeme společně a získejme tedy takto peníze kolik milionů tak vlastně získáme, kolik pracovních míst tak zajistíme, když budeme postupovat dále v duchu eh, dobrého řízení. Potřebujeme hlavně dobrou spolupráci, abychom našli eh, způsoby, jak pomoci eh, rybářům. Vy víte, že já jsem ze země, která má obrovské problémy s krizí. Já vím, jaká ta situace je. Já jsem nespadla z nebe. Já vím, jaká situace vypadá v Řecku. Já tedy chápu problémy, ale jediný způsob, jak problémy vyřešit, nemůže spočívat v tom, že necháme všechno takové, jako, jako to je, protože to, jaké to je, to není dobré. Eh, je třeba přinést skutečné změny. To je jediný možný postup. Já vám velice děkuji. Pane předsedo, omlouvám se, já jsem hovořila moc dlouho, ale děkuji vám za všechny eh, příspěvky. Doufám, že se na mě budete obracovat písemně eh, se svými návrhy a Těším se, že budeme mít, pane předsedo, ještě snad možnost společně diskutovat. A doufám, že eh, budete tak hodný a pozvete mě ještě před tou závěrečnou fází a případně i s těmi národními parlamenty. Děkuji. Děkuji vám, pane, paní komisařko, děkuji vám za toto eh, vystoupení a já ujišťuji, že v tom budeme pokračovat. Y sin más, continuamos, que aquí siempre falta el tiempo. Eh, dámy a pánové, chybí nám čas, jak sami vidíte. Budeme rychle pokračovat. Začneme s panelem, který se týká reformy základního nařízení a dáme slovo paní Ulrike, Ulrice Rodost. Eh, deset minut má na toto vystoupení a poté bude rozprava. Dáme 20 otázek paní Rodust a úloha, bohužel, předsedy je vždycky hlídat čas, přerušovat vás, nedopustit, aby se překračoval časový limit. Prosím, máte slovo. Děkuji vám srdečně, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem velmi potěšena, že zde se dnes setkáváme s tolika národními experty, abychom diskutovali o společné eh, rybolovné politice. V minulosti byla tato politika stanovována exekutivou. Evropská komise a vlády členských států společně uspořádali tuto politiku. A jistě není tajemstvím to, že eh, tato politika nakonec nebyla příliš úspěšná. Příčin je hodně. Eh, jednou z příčin je možná to, že vlády a úředníci eh, neměli tolik chuti něco měnit. Zároveň však vlády také nepřemýšlí Eh, evropsky. Naše politika však může být dobrá pouze, když se podíváme na celek. A jak známo, ryby se nezastavují před národními hranicemi. Právě proto máme tedy společnou eh, rybolovnou politiku. My v tomto výboru jsme ochotní provádět reformy a to i odvážně. Účast Evropského parlamentu je právě proto velikou šancí, abychom prosadili ambiciózní a dobrou reformu. Sami to ale nezvládneme. Potřebujeme přitom vaši podporu, aby Evropský evropští i národní eh, poslanci spolupracovali. Proto vás prosím, abyste se podívali eh, na prsty svých a vlastních vlád, aby nezastupovali pouze své národní zájmy a aby také pracovali na eh, dosažení dobré evropské politiky. Dovolte eh, ještě několik slov k dalšímu legislativnímu procesu. Začátkem května vypracuji návrh zprávy, eh, konkrétní návrhy na změny tam budou také obsaženy. Pak mý kolegové předloží své pozměňovací návrhy a já jako zpravodajka se budu snažit vše schrnout do dobrých kompromisů červnu. Pak budeme hlasovat ve výboru pro rybolov. A jako první krok jsem připravila pracovní dokument, ve kterém jsem shrnula své eh, návrhy. Tento dokument je prvním eh, diskuzním eh, podkladem. Není to víc a ani míň. Budu se těšit na poznámky i kritické příspěvky, tak aby má zpráva byla co nejlepší. Eh, chtěla bych se nyní zmínit o nejdůležitějších eh, prvcích eh, svého pracovního dokumentu. Budu předkládat 35 konkrétních návrhů. Tyto budou takto očíslovány a vytištěny tučně. K maximálnímu trvalému výnosu musíme být realističtí a proto navrhuji, aby cílem základního nařízení bylo také řečeno, že biomasa musí vyrůst na MSI. Eh, formulaci komise jsem eh, takto změnila. Populace by do roku 2015 měly narůstat eh, po MSI, kde je to biologicky možné. U některých populací toto možné není. Tam tedy nesmíme zase stanovovat cíle nerealistické. Zároveň však základní nařízení musí být konkrétní a závazné. Proto navrhuji, aby úmrtnost byla redukována na MSI a to do roku 2015. To bychom v základním nařízení měli stanovit závazně. Rok 2015 pro FMSI je prosaditelné pro veškeré populace. Takovýto postup je rozumný. Jak rychle se budou regenerovat populace, uvidíme a e, od toho také budou eh, záviset eh, rybolovné kvóty. Eh, některé musí být i sníženy. Především rybáře budeme muset také finančně podpořit, protože žádný rybolovný podnik by neměl být uzavřen kvůli eh, těmto přechodným lhůtám. Zákaz výmětu je rozumný a to proto, že je možné takto navýšit také eh, vyložené množství a je nutné také objem výmětu eh, odečíst, aby eh, čísla byla nakonec rozumná. A také údaje se zlepší, ale discapping musí být také realizován, nesmí být kontraproduktivní. A proto navrhuji, aby zákaz výmětu eh, byl vždy dle rybolovných subjektů a nikoliv typů populace tak je možné adaptovat pravidla postupně. Kromě toho pro eh, rybolovné subjekty, eh, kde se prokáže, že zákaz výmětu je kontraproduktivní, eh, musí mít možnost eh, určitých výjimek. Eh, výjimky ve smyslu součást reformy a nebo delegovaný právní akt. Důležité však je, aby zásadně platil zákaz výmětu a potom dle jednotlivých populací pro jednotlivé subjekty byly stanoveny výjimky a ne obráceně. Eh, také rozdělení kvót mezi členské státy je otázka, kterou budu navrhovat. Toto bude určitý startovací bod pro reformu. Společně s radou se musíme snažit postupovat rozumně a dojít také ke spravodlivému systému. Další velké téma to jsou přenositelné rybolovné koncese. Zde musíme hledat a nalézt inteligentní řešení. Existují mnohé výhody pro Eh, individuální kvóty. Říkám individuální kvóty a v individuálně přenositelné kvóty. Dodržování kvót jednotlivými členskými státy může být kontrolováno mnohem lépe, než kdyby existovala jedna státní kvóta. V takovéto situaci pak eh, daný stát v určitém okamžiku musí uzavřít veškeré rybolovné podniky a je nutné toto také vysvětlit. Kromě toho vznikne také Race of the Fish. Eh, rybáři se budou snažit eh, vylovit co nejvíce i za nebezpečných podmínek špatného počasí. Eh, pak rybáři budou výjíždět na moře. Budou-li kvóty individuální, tak rybář může sám rozhodnout, kdy těchto kvót využije. Co se týče rybolovného náčiní, zde musíme být opatrní, stejně jako v obchodovatelnosti. Zde musíme eh, postupovat také dle eh, určitých eh, přebytků. Přebytky musí být nově definovány. Kapacita však Eh, není jenom schopnost vylovit ryby. Eh, kapacita to je také objem eh, motorů a délka plavidel. Schopnost lovit ryby však závisí také na použitém nářadí. Dále musíme také ohodnotit eh, naše rybolovné eh, flotily. Eh, pokud bude jejich intenzita příliš veliká, musíme je snížit. Dále musíme zavést systém TFC pro veškeré subjekty. Pokud členský stát prokáže, že snížení kapacit může provést bez TFC, pak by spíš měl být vyňat z aplikace TFC. Jsem ochotná eh, také eh, opustit oblig povinný eh, systém eh, TFC, ale pouze za té podmínky, že kapacity budou eh, vyhodnoceny a tam, kde budou problematické, musí být zredukovány. Regionalizace, to je další bod. Jsou to čtyři víceleté plány a proto, aby bylo možné dosáhnout společných cílů společné politiky, je nutné lépe zahrnout politická rozhodnutí také při stanovování těchto víceletých plánů orgánů. Navrhuji tedy, aby eh, jednotlivé subjekty při vypracování eh, návrhu komise eh, musely být konzultovány. Eh, bývalé radce by měli hrát důležitější roli. Předpokladem však je, aby jejich složení eh, bylo reprezentativní, eh, tak aby tam v těchto radách také byly více zastoupeni zaměstnanci. Tyto rady musí být také podpořeny vědecky. Členské státy musí mít povinnost při stanovování národních opatření kooperovat. Tato kooperace by pak pak mohla být koordinována komisí. Jako výbor pro rybolov také pověříme právní službu, aby věřila to, zda jaká máme postupovat v regionalizaci. Jsem přesvědčena o tom, že na místě v jednotlivých pobřežních regionech můžeme rozhodnout téměř všechno. Pracovní dokument bude obsahovat také kapitolu eh, Černé moře a Středozemní moře, eh, jelikož se situace velmi odlišují od zbytku Evropy. Eh, Rybí populace jsou většinou loveny v blízkosti pobřeží a jen málo populací je loveno několika zeměmi najednou. Také struktura lodstev je velmi rozdílná na jihu a na severu Evropy. Návrh reformy musí být eh, v tomto smyslu vylepšen. Konkrétní opatření pro středozemní moře musí být doplněna. Eh, také zde může být zavedena povinnost eh, používání určitých sítí. Zároveň také potřebujeme náročnou politiku pro podporu akvakultury. Chtěla bych také vysvětlit, že všem řečníkům dávám za pravdu eh, v tom smyslu, že drobný řemeslný rybolov musí být zohledněný. Proto říkám, že je nutné eh, toto nově definovat. Co je tento typ drobného rybolovu? V pracovním dokumentu v návrhu 22 říkám, eh, ohledně pobřežního a řemeslného rybolovu, eh, že zde musí být ještě jiná kritéria než jenom délka lodí, jako například eh, velikost podniku či obrat na loď Základní kritéria musí platit pro všechny eh, členské státy. Těším se velmi na vaše stanoviska, eh, těším se také na písemné návrhy, což by mi usnadnilo práci a těším se také na další setkání eh, s vámi. Mnohé z vás jsem již přivítala ve své kanceláři a byla bych ráda, kdybyste přišli ještě i další osoby. Děkuji vám, paní Radost. A Teď začneme s kolem otázek a já opakuji ještě jednou, prosím, dodržujte přísně čas, jinak opravdu nezvládneme program. Pan Larson ze Švédska. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve řekl, že my můžeme podpořit paní komisařku a její návrh. Je to je pravda, že jaksi hm, historie společné rybolovné politiky není příliš pozitivní. Základ je ten, že musíme vycházet ze sociálních, ekonomických a ekologických kritérií a, a problém je, že se dost dobře nedá stát na třech pilířích. Musíme si vybrat minimálně. Eh, um, my si myslím, bychom měli dát přednost ochraně životního prostředí. To neznamená, že máme podceňovat sociální a ekonomické aspekty. Ale problém je, že když moři žádné ryby nebudou, tak nebudeme moc brát v úvahu nic ekonomického ani sociálního. Já si myslím, že je důležité, abychom dospěli eh, do roku 2015 k určitému MSI, ale pokud chceme mít v roce 2015 trvale udržitelnou rybí populaci, biologicky to možné je, ale souhlasím s komisařkou, že v tom případě nemůžeme tam mít žádná vágní eh, opa, uh, uh, uh, Eh, formulace. A eh, zpravodajka to řekla velice dobře, je to výborný návrh, návrh zákazu výmětu, na tom se všichni shodujeme, ale nesmí to znamenat, že eh, rybolov bude postaven na vedlejších odlovech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a slovo dávám panu Chubovi a rakouského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Rodust, chtěl bych vám srdečně poděkovat za tento diskuzní podklad. Jako vnitrozemská země, kde máme akvakulturu a konzumujeme ryby, je důležité postupovat společně. Právě co se týče udržení biomasy a rybí populace do roku 2015, jsme přesvědčeni, přesvědčeni, eh, tak jak říkala paní komisařka, že tyto cíle mohou být eh, realizovány a dodržovány. Bylo by jistě rozumné, kdyby biologicky možný termín nebyl zneužíván. Spíše by to mělo být také v plánech pro řízení populací. To je má prozba na vás. Souhlasíme také s nutností snížit přebytečné kapacity. V opatření 18 by mohlo být tedy doplněna určitá lhůta pro realizaci tohoto přispění působení eh, loďstva. Musíme na to mít eh, harmonogramy, aby cíle skutečně byly realizovány. Vaše poznámky k drobným a řemeslným eh, rybářům toto podporuji, protože právě zde se vyrábí kvalitní produkt v těchto malých rybářských podnicích a my jako spotřebitelé v Rakousku bychom je chtěli mít. Závěrem ještě upozorňuji, upozorňuji na to, že směrnice eh, pro důsledné, eh, důsledná kritéria pro akvakulturu jsou eh, velmi důležité. Je to nezbytné pro budoucnost rybolovu v Evropě. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Milana z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Ve stručnosti jenom dvě věci. Jedna věc nám tady chybí. V této reformě chybí moře. Hovoří se o rybářích, o rybách, o nástrojích, o cílech, ale nemluvíme o moři. Já si myslím, že bychom o něm měli mluvit a chránit moře, aby moře mohlo více produkovat. To je ekosystémové řešení, které se neopírá pouze o MSI. Neexistuje slovo, a to by měl parlament napravit, o podmínkách, které mají být vytvořeny, aby mohlo moře produkovat více. Můžeme například proměnit eh, čas, kdy se neloví, v prostor bez, ro, bez rybolovu. Můžeme vytvořit ev, evropský prostor koperníkovského typu, e, novou epochu. Evropský parlament by prostě měl dát do reformy to, co tam není. A druhá otázka, ta, co nefunguje, je to, že je to určitá věc, která nebyla prokázaná. A sice, jestliže zavedeme Eh, trh eh, s převoditelnými koncesemi, tak není nikde řečeno, že dojde k poklesu odlovu. Je to pokus, je to snaha, ale tento pokus eh, tam, kde byl opravdu aplikovaný, vedl k dramatickým důsledkům, nebo došlo k nárůstu, nebo koncentraci a přispělo to vlastně k popření historie, kultury, tradice a sociální dimenze rybolovu. a tím se zabýváme už několik měsíců. Komise ještě neodpověděla. Dokázal někdo změřit pozitivní dopady zavedení převoditelných koncesí na pokles odlovu? Děkuji, pan Garcia Díez. Děkuji ze Španělska. A děkuji, eh, paní Rodost. Tři otázky k tomu, co vy jste vysvětlila. Pokud je o první téma, což jsou Eh, MSY. Ano, tady už to zaznělo a zaznělo to vícekrát. Myslíme si, že Eh, směřovat to na rok 2015, to je prostě nemyslitelné. Není nemyslitelné dosáhnout eh, tohoto maximálně udržitelného výnosu bez velice závažných sociálních dopadů a dopadů na rybolov v celé Evropě. Myslíme si, že je to třeba odložit určitě až na rok 2020 a postupovat podle Johannesburské dohody. Naše parlamentní frakce eh, se velice věnuje eh, návrhu nařízení a konstatujeme, že v žádném eh, článku se nehovoří o rybolovné intenzitě. Chceme-li dosáhnout eh, krátko a středně době našich cílů, není to možné, aniž bychom se zajímali o otázky Eh, tohoto typu. Hovořit pouze o předvoditelných koncesích, to je dlouhodobá záležitost. Musíme hovořit i o intenzitě. Má první otázka. Je nutné zahrnout do opatření udržení populací v článku 7 tohoto návrhu také otázky intenzity. Pokud je o výměst tam ani už nebudu k tomu nic říkat, k tomu bylo řečeno dostatečně. Eh, já jsem rád, že to je, pro, že je to postupná opatření. A Dále, pokud jde o převoditelné koncese, tady nes, ne, nezdílíme názor, že je to třeba omezit jen mezi členskými státy. Myslíme si, že je třeba vycházet z jednotného eh, evropského trhu a proto nemůžeme eh, pokračovat v jakési diskriminaci eh, tohoto odvětví, které nemá možnost se tady tímto způsobem orientovat. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní paní Ervio z Francie.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 Měli bychom se podívat také na sociální a ekonomické aspekty, tak aby bylo možné eh, také, aby tyto výsledky eh, MSI eh, byly vyrovnané. Také vědecké výsledky musí být zohledněny pro rybolov. Souhlasím s tím, co říkala paní poslankyně ohledně ekosystémového přístupu a proto bychom měli také vytvořit nový Eh, model pro spolupráci expertů, eh, tak, aby bylo možné spolupracovat i s vědci a odborníky, eh, také při sběru údajů lokálních a regionálních, tak již bylo postupováno. Tyto sdílené expertízy umožní zlepšit údaje, sběr údajů a také důvěru použivatelů těchto výsledků. Je eh, nutné také eh, ještě zlepšit eh, vědecký postup. Věci by měly být dokonce na palubách lodí. Přitom je nutné vypracovat údaje srovnatelné a použitelné tak je možné také vyměňovat nejnovější údaje jednotlivých eh, druzích. Eh, snížit eh, výmět je nezbytné. Nemůžeme toto však zakázat a musíme postupovat v jednotlivých etapách. Odpovědi musí být zaměřeny na jednotlivé aspekty a proto je nezbytné také provádět hluboké odhady dopadů. Samozřejmě, že je možné postupovat selektivně, je možné také se přizpůsobit jednotlivým rybolovným eh, zónám a eh, také snižovat eh, vedlejší úlovky. Já jsem z oblasti, kde jsme vždy říkali, že je nutné vybírat v moři a ne na zemi. Děkuji. Nyní paní Luva z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové z celé Evropy. Já myslím, že teď máme příležitost opravdu eh, jednat podle očekávání evropských občanů. Občané eh, očekávají zdravá moře, nikoli prázdná moře. Eh, moře, kde jsou invaze Eh, eh, invaze medúz a, a řas. My teď totiž přes 60 veškerého konzumovaného množství ryb dovážíme. A to jsou ryby, které vlastně jsou eh, loveny po, celém, po celé země a pak se dodávají, vyvážejí do Evropy. Chceme mít ekonomicky udržitelný rybolov a to se nám pomůže, podaří pouze, když obnovíme rybí populace v evropských mořích. Jen tak se nám podaří naplnit všechny tři cíle, které si klademe v reformě. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je eh, do roku 2015 dodržet stanovené cíle eh, MSY, tedy ty maximálně udržitelné výnosy. Řada lidí říká, že to není možné do roku 2015, ale ono to je možné. Když se podíváte na eh, míru eh, úmrtnosti ryb, a tak bych řekla, že vlastně můžete, eh, můžete dosáhnout tohoto cíle zítra nejen do roku 2015. 80 biomasy Eh, veškerého eh, tření ryb se vlastně takto ničí. My můžeme umožnit obnovení rybích populací eh, právě tímto způsobem, že rychle zavedeme maximálně udržitelný výnos a tím pádem zajistíme budoucnost nejen populací, ale také rybářů. Děkuji. Děkuji, paní Loven. A nyní paní Casiglione z italského senátu. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Chtěla bych však říci předem, že vlastně nemůžeme hovořit o udržitelnosti ve smyslu životního prostředí. Nemůžeme tedy životní prostředí propojovat s aspekty rybolovu a celého tohoto odvětví a přitom také zohlednit situaci rybářů. Já se dotknu pouze několika bodů. Jsme proti systému přenositelných koncesí. V oblasti středo zemního moře toto není možné. Nemůžeme eh, postupovat jinak než dle eh, objemu, eh, který musí být eh, ještě stanovován pro středozemní moře. By to mělo být dáno kompetencí na úrovni členského státu. A potom ještě k drobnému rybolovu. To je skutečná slabina tohoto návrhu. Nemůžeme hovořit o drobných rybolovech a vycházet pouze z o něch 12 metrů motorů a plavidla. Eh, je nutné zohlednit ještě další aspekty. Národní státy eh, musí eh, přijmout opatření, aby zabránila nedostatkům především v době tření. V sektoru rybolovu existuje mnoho potíží a nesmí zde vznikat ještě další potíže pro rodiny rybářů. Pokud například nej nejsou dodrženy jednotlivé předpisy ohledně dobytření nebo vedlejších úlavků. Jsou zde mnohé ekonomické problémy, které se projevují. Dále je také nezbytné s fondem financovat další opatření jako přechodné blokovací lhůty na ochranu populace. Děkuji a nyní pán Gabriel z eh, sněmovny z Kypru. Děkuji. Podpora rybolovu a drobného rybolovu je eh, u nás na Kypru zásadně důležitá pro dosažení společných cílů je tedy nezbytné také přijmout dlouhodobá opatření, což partneři z Evropské unie musí udělat stejně jako jednotlivé členské státy. Je přitom nezbytné mm, akceptovat dlouhodobé závazky a přemýšlet o tom, eh, jaké dopady to má eh, také pro další populace. Děkuji pan Gallagher z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouho, protože otázek je mnoho času málo, ale přece jenom bych pár otázek položil, neměl jsem příležitost eh, položit paní komisařce. Zdá se, že dojde po reformě k poklesu pracovních příležitostí, bohužel, ale musíme uvažovat o tom, kdo o práci přijde a v e, Irsku ovšem jsou všichni proti převoditelným koncesím. Je to národní zdroj a v každém případě nelze jej vyprodávat e, na bázi tedy těch koncesí. My bychom se chtěli hlavně ujistit, pokud by k tomu došlo, a doufáme, že nedojde, Jaká ochrana bude poskytnuta? Vzpomínáme si na situaci v minulosti, kdy jsme kdy docházelo k rušení eh, provozoven a podobně. V posledních letech ve všech členských státech počet malých přístavů byl decimovaný ve prospěch velkého rybolovného průmyslu. A já jsem přesvědčený, že malé procento rybářského fondu by měl vyhraz, být vyhrazený na podporu malých přístavů, které jinak nepřežijí. Mohlo by to sloužit k financování projektů na ehm, ochranu moře, na ehm, podporu a rozvoji ehm, marín a podobně. A konečně, my jsme, myslím, všichni takový velice e, obezřetní a nehovoříme o té destrukci Eh, například jsou ryby, které spotřebují 30 kilo ryby za den a my tady eh, o tom nemluvíme, protože eh, je to nepopulární, mluvíme tady o výmětech a podobně. Tedy mluvme o všem a jestliže můžeme Eh, eh, řešit tyto otázky, měli bychom také zavět udržitelnost. Děkuji, pane Galagare, a není pan Westerkan z eh, Dank voor de Děkuji. Děkuji vám. A děkuji také paní komisařce Damanaky za upřímnost. Vlámský parlament podporuje výchozí bod tohoto návrhu, to znamená cíl dosáhnout udržitelného rybolovu. E, to je zejména otázka použití ve smíšeném rybolovu e, kdy se těžko můžeme orientovat na rok 2015, protože nemáme dostatek, e, dostatek vědeckých poznatků. To jsem chtěl říct eh, zejména k otázce maximálního udržitelného výnosu a otázce smíšeného rybolovu. Nemůžeme zavést systém kvót převoditelných eh, pro smíšené rybolovy a pro drobný rybolov. Alespoň v Belgii by to bylo velice eh, těžké a také by to přineslo nárůst nákladů. Potřebujeme další vědecké informace o obnově populací a o těchto postupech eh, používat CPT, to také přináší nárůst nákladů a e, tím pádem bude obtížnější přístup pro nové e, pracovníky, nové rybáře. My chceme také, aby došlo ke zjednodušení předpisů. Jsme pro zjednodušení, snížení administrativní e, zátěže. Belgie je malá země a působí v tomto odvětví v menší míře. Je tedy otázka, jak eh, vlastně všechno provádět, když vlastně každá členská země si může schválit své odborné postupy, jak, do, jak dohlédnout na to, aby existovaly spravedlivé podmínky. Eh, klade se důraz na externí dimenzi rybolovné politiky. Já sdílím v tomto bodu na, na to, co je v návrhu. A nyní prosím paní Rolf z Bundestagu. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji paní zpravodajce Rodustové za pracovní dokument, který byl předložen. V mnoha bodech souhlasím s tímto návrhem, především co se týče snížení přebytečných kapacit a přenositelných koncesí. Co se týče zákazu výmětu, souhlasíme s tím, co navrhuje komise, že je nutné tedy přejít od populace ryb k jednotlivým eh, podnikům. Eh, především se eh, tyto koncese musí dát těm podnikům, které nemají velký výmět v Severním moři a Baltickém moři. By to, se to mělo týkat rybo, rybářských podniků pro krevety. A dále také eh, myslíme však na vedlejší úlovek eh, platíze. Nepochopitelné však je, proč středozemní moře má být vyňato z tohoto zákazu výmětu. Další otázka je ochrana drobných rybolovů. Tento aspekt není obsažen v návrhu nařízení. Hovoří se zde pouze o pasivním rybolovném náčiní a velikosti plavidel do 12 metrů. Myslím si, že za jednodušené předpisy Eh, jsou nezbytné pro tyto podniky. Pro nás je důležité eh, také eh, to, co se má stanovit v oblasti regionalizace. Není možné postupovat tak, že by toto bylo stanoveno pro všechny stejným způsobem. Děkuji. Děkuji vám, pan Kadek z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo drahá kolegyně Ulrike, vážená kolegyně z Bundesrátu. Já se velice omlouvám, ale já jsem proti zavedení převoditelných e, rybářských koncesí. Proč? protože si myslím, že to jednak povede k monetarizaci celého systému a že ovšem rozhodne trh a přitom vidíme, nebo tady vidíme v jiných oblastech, kam nás trh e, přivedl. Bez pochyby to povede ke koncentraci eh, rybolovných oprávnění a přivede to zneužívání dominantního postavení, což je ostatně v rozporu se smlouvou i s jednotným trhem. Koncentrace oprávnění to samozřejmě povede eh, k tomu, eh, že se sníží počet plavidel a naše přístavy budou liduprázdné. prázdné Eh, povede to k mm, izolování našich eh, regionů. Tady se hovoří o jistých pojistkách, ale pojistky, které navrhuje komise, jsou v rozporu se smlouvou, či v každém případě v rozporu s jednotným trhem. A myslím, že tyto převoditelné koncese nebo jsem vám špatně rozuměl, paní kolegyně, já jsem myslel, že jste říkala, že vy jste pro převoditelné koncese. V každém případě tedy je tady eh, také eh, otázka obnovy flotily Eh, v průměru v Evropě 20, eh, mají lodě 27 let. Dochází k dramatům právě proto, že jsou lodě velmi staré. Dochází k tomu, eh, kvůli tomu k tragédiím, k umrtím. Nejde o to lovit více, jde o to lovit lépe, chytřeji, s bezpečnějšími loděmi a se selektivními zařízeními. Tady se asi všichni shodneme, podle mého názoru všichni se shodneme, že nebudou ryby, nebudou ani rybáři. Musíme tedy zachovat naše populace, rybí populace, jen tak zachováme toto odvětví i se sociálními výhodami. To je velmi důležité pro pobřežní regiony. Já se nechci ještě um, vyjadřovat eh, k některým oblastem, Eh, v každém případě zákaz výmětu, to je velice důležitá věc. Nikdo nechce, aby se házelo přes palubu eh, ty eh, mm, prostě ty jedince, které, které nejsou možné prodat na trhu. Děkuji. A nyní prosím paní Eglinton z Irska. Děkuji. Pane předsedo, jenom pár otázek na adresu panelu. Irsko je rozhodně proti převoditelným koncesím. Z, jedná se o veřejné vlastnictví koncese a problémů, které s tím souvisejí a které by to znamenalo pro naše rybářskou flotilu. Naše rybářská flotila spolupracuje v národních eh, vodách to, je, je již dost velké zapojení cizích flotil a jestliže kapacita bude opouštět lo, eh, naší zemi, pak eh, máme velké obavy eh, o to, že jsou určité záruky, které nebudou dány. Dojde ke konzolidaci flotil a to podle našeho názoru je v rozporu s udržitelným rybolovem když snížíte flotilu, počty lodí, tak zbylé ryb, eh, lodě budou mít větší kapacitu, větší moc a eh, budou eh, jaksi ryby ohrožené ještě více. Mělo by být ponecháno členským státům, aby sami rozhodovali o koncesích a velice, jak si tady máme velice pevný postoj souhlasíme na eh, souhlasíme s určitými principy, ale ne s těmi harmonogramy eh, je potřeba, aby jaksi ta reforma byla realizována prostřednictvím místních eh, plánů a místního řízení a to asi nebude možno dosáhnout v daném časovém rámci. Taky, co se týče výmětů, s tím souhlasíme se zákazem, ale je to velmi těžko realizovatelné u eh, smíšených, eh, eh, v případě smíšeného rybolovu je to velice těžko realizovatelné a v případě hlubokomořských druhů je to taky velmi těžko realizovatelné. Děkuji, pan Pukiny z Litvy. Ačiū gerbiamam pirmininkui už zorganizuotę diskusiją. Matosi, kad jinai tikrai svarbi. Děkuji, pane předsedo, za tuto debatu. Vidíme, jak je to důležitá otázka. Aspekty jsou velmi kontroverzní. Možná, že je reformně správně navržena, ale jednotlivé lhuty nám nahánějí strach tyto lhuty nebudeme moci dodržet, eh, povede to k problémům. A to proto, že za každým nařízením jsou prostě lidé. Nejenom lidé, ale také eh, daný průmysl. Je samozřejmě nezbytné jít eh, za určitým cílem, ale ty lhuty musí být pružnější. Ty lhuty jsou velmi přísně stanovené a vyhrají ty země, kterým se nepodaří Eh, včas dodržet eh, ty lhuty. Co se týče přenositelných eh, koncesí. Ano, může se stát, že některá země eh, nevyužije kvóty dostatečně a pak musí být eh, dána možnost, aby ta koncese byla přenesena. Mezi jednotlivými zeměmi by to však nebylo dobré přenášet. A to proto, že silnější země s silnějším rybářským odvětvím by zneužili situaci slabších zemí. Samozřejmě, že všichni na tom chtějí vydělat a ryby však e, ztratí i či rybolov ztratí e, e, na o něch sociálních aspektech. Prostředky z rybolovného fondu musí být eh, využity velmi eh, různorodě a tyto prostředky můžeme použít až eh, po roce 2014. Senora Faber. Paní Faber van der Klačko z Nizozemska. um, Děkuji, pane předsedo. Nikdo nechce, aby moře bylo zcela prázdné Paní komisařka říkala, že se musíme nejdříve podívat eh, co moře nabídne a teprve potom můžeme lovit. Ale kdo řekne, jak toto bude zjišťováno? Pana komisařka také řekla, že komise chce aby eh, udržitelný rybolov nabídl více pracovních příležitostí. Ale jak toto prokázat? Muchas gracias. Děkuji. Pan Havakasan z Bundestagu. Děkuji paní eh, Radost, za návrh a děkuji také paní komisařce. Jsou nezbytné odvážné reformy, to je pravda. Víme, že kvóty se dnes rozdělují dle systému relativní stability. A proto si kladu otázku, jak při zavádění eh, přenositelných koncesí eh, systém relativní stability může být eh, ještě udržen. Především, když se bude postupovat přes hranice jednotlivých států. Toto jistě oslabí možnost členských států, aby prováděli regionální politiku. Já jsem ze severního Německa, eh, tedy máme pobřeží jak Severního moře, tak i Baltického moře a víme, jak je to důležité. Eh, víme, že v mnohých regionech se nepodařilo snížit přebytky eh, v kapacitách a tam, kde tyto přebytky existují, eh, musíme hledat alternativní příjmy pro rybáře. Tam je to ale velmi obtížné, protože prostřednictvím rybářské politiky toto není možné. Je nutné přitom také rozvíjet eh, regiony eh, jako takové. Jsme si zajedno, že chceme udržitelný rybolov, ale ve středu pozornosti nejsou jenom ryby, ale také rybáři, eh, kteří žijí z rybolovu. Právě proto chceme, aby rybolov byl udržitelný k zákazu výmětu. Já jsem proto, aby se to zorganizovalo dle jednotlivých rybolovů a nikoliv populací. Cílem musí být to, aby eh, ty ryby, které mají šanci eh, přežít, eh, mohly být také vyhazovány. Děkuji a nyní pan kolega z Francie. Děkuji, pane předsedo. Budoucí rybolovná politika v Evropě eh, je významná z pohledu udržitelného rybolovu, ale bohužel nemůžeme ten termín stanovit na rok 2015, ale raději 2020. a Dali bychom přednost e, <laughs> dělbě e, podle rybářství a eh, my bychom chtěli, aby zůstal zachovaný vědecký e, výbor, který by e, zajistil Ehm, pozorování námořního prostředí a současně eh, v jaksi vědecky založený udržitelný rozvoj. Eh, také eh, je, jsou potřeba aktivity na udržení mladých lidí, podvětví, aby nedocházelo také k distorzi v cenách práce mezi jednotlivými zeměmi. Co se týče výmětu, jeho eh, zákaz je sice eh, chválihodný, ale není možný vzhledem k kvótám, vzhledem k technickým prostředkům. Prostě měli bychom eh, profesionálům dát čas. A co se týče převoditelných koncesí, my jsme opravdu zásadně proti. To jsou otevřené dveře finančním spekulacím, to je, to je katastrofa pro všechny naše řemeslné přístavy, jestliže budou převoditelné koncese, eh, eh, bude po transparentnosti a spravedlnosti. Je potřeba stanovit eh, jinak pravidla pro lodě, tak aby byla bezpeč, zajištěna bezpečnost práce, úspory paliva a tak dále. Francie bude podporovat vytvoření regionálního řízení odvětví a konečně reforma mezi, společnosti společné organizace trhu by měla dát větší sílu výrobcům eh, a združení výrobců a závěrem musíme věnovat velkou pozornost hospodářské soutěži, životnímu prostředí, sociálnu a dovozům z třetích zemí. Děkuji. Děkuji. Pan Blumfeld z Lotyšska. Jako Děkuji. Pane předsedo, Děkuji, paní Rodost. Děkuji, paní Rodost, za eh, její eh, příspěvek. Myslím, že postupné dosahování stanovených eh, cílů bude důležité, abychom neměli negativní dopady příliš bolestné. Myslíme si, že v roce 2015 nejsou dosažitelné ty cíle v Baltském moři. Tady myslím, že bychom měli, eh, neměli hovořit o tuleních, ale měli bychom hovořit o trestce eh, obecné. A eh, tady je také třeba zvažovat i e, normy na potravinářském trhu. Měli bychom právě na potravinářském trhu e, znovu zvážit, jaké normy se tam používají, aby se zbytečně neplýtvalo zdroji pro nepotravinářské e, účely. Pokud jde o zákaz výmětu, myslím, že bychom neměli poškodit rybáře a příliš je zatěžit a zatěžovat také kontrolní orgány. Můžeme uvést jako e, příklad e, kamery, kamery, které jsou montovány na e, plavidla. Tam opravdu nevidíme žádný rozumný důvod pro to. Jsme připraveni spolupracovat s komisí a snažit se najít řešení, které bude prospěšné pro všechny. To znamená, že jsme připraveni Eh, pracovat na této reformě a upravit její obsah. Děkuji a nyní paní kolegyně z Bundestagu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Rodust za vaši zprávu. Souhlasím a myslím si, že je velmi rozumné eh, zákaz výmětu eh, navrhovat postupně, a to v kombinaci eh, druhů ryb a propojí to také s možností přežití ryb v, a také v jednotlivých podnicích. Nevíme, zda by také nebylo bylo eh, vhodné, aby eh, malé ryby pod mírou eh, byly využity jiným způsobem než jenom na moučku. Tím bychom také přispěli k tomu, aby část výnosů byl odváděn. Z hlediska ochrany zdrojů by i toto bylo možné. Dále snížení přebytečných kapacit, kdy bude existovat určité určité postupy, eh, kdy eh, je možné eh, kapacity loďstva dát do souladu s dalšími kritérii. Nebylo by nezbytné také toto stanovit závazně, aby jednotlivé přebytečné kapacity byly snižovány individuálně a ne celkově. Možná, že by bylo také vhodné zde se podívat na možnost eh, vypustit eh, omezení kapacit tam, kde máme TAC eh, a kde ještě jsou přebytky tak by mohly být tyto rozděleny. Vy jste se nezmínila o jedné otázce a to jsou správní poplatky eh, pro rybolov eh, a jejich eh, možné zavádění. Možná, že toto vůbec nebude zavedeno, protože to jistě povede také ke zkreslení konkurence. Myslím si naopak, že musí být zavedeny povinně. Děkuji. pan Fidalgo eh, ze Španělska. Děkuji vám. Především chci poděkovat eh, za toto setkání meziparlamentní pro nás ve Španělsku a konkrétně v Galicijsku je tato reforma velice zásadně důležitá. Za prvé chci říci, a asi zopakuji otázky, které jsou společné pro všechny politické strany ve Španělsku. Udržitelnost rybolovu je pro nás zásadně důležitá. Velice eh, nás trápí problém, který dopadá eh, na mm, oblast rybolovu, který musí být udržitelný, ale současně musíme myslet i na sociální otázky, na zaměstnanost, eh, či lépe řečeno nezaměstnanost. To je třeba mm, také mm, eh, nahlížet z toho pohledu, že je třeba diverzifikovat pracovní příležitosti v této oblasti. Dále otázka maximálního udržitelného výnosu pro všechny populace. To je velmi dobrý záměr, ale nemyslíme si, že je to reálný cíl. Bylo by asi užitečnější eh, usilovat o biologické zachování těch populací nebo těch druhů, které jsou nyní ohroženy. A pak asi z hlediska udržitelnosti mít trošku širší přístup. Eh, nemůžeme uvažovat o nějakých drastických eh, snižováních množství ulovených ryb. To všechno musí probíhat plánovaně, postupně a s dostatečným naplánováním, aby to nepoškodilo toto odvětví a nevytvořilo problémy, které se pak budou velice obtížně řešit souhlasíme s převoditelnými koncesemi, to si myslíme, že může být zajímavá možnost, ale myslíme, že je třeba vnést flexibilitu do celé věci, aby se eh, eh, zachovala konkurenceschopnost i udržitelnost daného odvětví. Eh, to znamená, že je třeba vycházet z kvót pro rybolov u těch rybářství, které již existují a um, také je důležité, aby se to automaticky, závazně a mechanisticky neaplikovalo na příbřežní eh, rybolov artizanální povahy. To přece vychází z naší tradiční kultury, která respektuje eh, životní prostředí a respektuje celé toto odvětví eh, tam vznikají kolektivy, kde pracují i ženy a pracují jiní, kteří by jinak byli marginalizováni. Děkuji, pan Ort z Bundestagu. Pane předsedo, milí kolegové, mé dvě předřečnice ze Spolkové rady i Spolkového sněmu se vyjádřily k mnohým eh, odborným otázkám. Eh, já bych eh, toto nechtěl rozšířit, mám pouze jednu poznámku. Zatím jsme dokumenty komise viděli a vím z mnoha rozhovorů i s ostatními kolegy zde, že v posledních měsících jsme byli vlastně zoufalí, eh, když jsme viděli dokumenta komise. Měli jsme takový dojem, že oni to neumí, oni se to nenaučí a vždycky pokulhávají za námi. Jsem velmi rád, že je to nyní v rukou Evropského parlamentu, že paní Rodust převzala tento úkol. Již jsme slyšeli v jejím úvodu, že ví, o, čo, o co jde a vidí také životní realitu. Proto bych chtěl všechny národní parlamenty chtěl vyzvat, aby se na ní obrátili a přednesli své námitky. Pak se, myslím, dostaneme ku předu. Je zde mnoho možností, jak dojít ke kompromisům, které by měly smysl. Děkuji vám. Děkuji. A nakonec jako poslední promluví pan Gardinet z Velké Británie. If the commission's proposals are to succeed... Jestliže má uspět návrh komise, musíme mít ekosystém Eh, nebo přístup založený na ekosystému. Byla tady řeč o ekonomickém a sociálním dopadu, že malí rybáři nemohou zmizet, jak říkají kolegové z Irska a z Polska, ale my dobře víme, že mohou a že také mizí. Před 150 lety eh, byly všechny britské lodě plachetnice a dnes se GPS-kami eh, maj, mají britští rybáři, tedy pochytají 1860 krát víc ryb než tenkrát a od k Newcastle po Cornwall vidíme prostě trvalé zánik malých eh, rybářů a vznik velkých komunit, protože ignorujeme ekosystém nebo přístup založený na ekosystému. Vyžaduje to prostě systémovou reformu založenou na regionech. Ryby nemají pasy, a proto my musíme eh, pečovat o ekosystém jako celek a nikoli pouze o národní kvóty. K tomu, co říkali Španělé a, a Francie, je, například díky jejich úsilí došlo k e, obnově populací v Biskajském zálivu. Zák, a, a co se týče zákazu výmětu, toho lze dosáhnout na úrovni rybářství, ovšem ne na základě jednotlivých druhů. A e, ono to bude zá, viset na žádném eh, regionálním managementu, eh, který bude používat lepší vědecká data. Jestliže necháme moře stranou, potom eh, musíme uvědomit, že MSI potřebuje dobrou vědu, dobrá věda, potřebuje, aby e, e, se sledovala biomasa všech rybých druhů a nejenom těch komerčně lovených. A proto, aby se celý ekosystém mohl správně řídit, je potřeba spolupracovat na úrovni regionu. E, tak to, jak to navrhuje komise? Děkuji. A tím jsme skončili sérii dotazů a dáme ještě slovo paní Rodust, aby schrnula Eh, odpovědi na ty otázky, které ovšem často směřovaly stejným způsobem. Děkuji, paní Rodust. Děkuji srdečně, pane předsedo, děkuji srdečně všem kolegyním a kolegům za velmi nápomocné poznámky. Mnohé jsem si zapsala. Velmi rychle projdu seznam svých poznámek a eh, mnohé věci se skutečně opakovaly. Co se týče rakouského kolegy, děkuji vám. Doplnění k návrhu 18 si ráda prohlédnu. Prosím, aby se mi to ještě předložil písemně. Španělský kolega tvrdí, že MSI není možné prosadit do roku 2015. Máte pravdu, proto ve svém návrhu jsem také hovořila o FMSI. A to proto, že jsem se v posledních týdnech týdnech nechala poučit. Z biologických důvodů částečně není možné MSI zajistit od roku 2015. Tato reforma musí být realistická. K tématu TFC, prosím, podívejte se na mé návrhy 18 a 19. Tam zcela jasně říkám, že TFC budou zavedena pouze, když členský stát se bude odmítat snižovat eh, konstatované eh, přebytečné kapacity. Jak si to každý členský stát udělá, je mi jedno, ale když taková to kapacit, ta existuje, tak musí být snížena. V návrhu zprávy bude ještě několik eh, takovýchto bodů. TFC by mělo být zavedeno, až když členský stát bude odmítat své kapacity snížit a pak to musí být závazné. První poznámka z Francie se týkala zlepšení kooperace mezi vědci a eh, rybářským odvětvím. S tím souhlasím, ale Budeme-li upřímní, pak v minulosti jsme viděli veliký rozdíl mezi vědeckým názorem a názorem rybářů. Vědci byli toho názoru, že e, rybáři nejsou dostatečně vzdělaní, e, informovaní a rybáři zase říkali, no tihle vědci jsou tak arrogantní, nemají vůbec ponětí o tom, co se děje e, na moři. Oba mají pravdu, ale oba by se měli konečně sejít u jednoho jednoho stolu. A my jako parlamenty bychom měli zajistit, aby k tomu došlo. Potřebujeme eh, jejich údaje eh, zabránit výmětu, to je nezbytné. Mnozí eh, souhlasíte s mým pojetím. Nápad z Francie je velmi dobrý a velmi ráda se na to ještě podívám blíže. Každopádně výměty musíme moci posoudit. Kolega Eden z Spojeného království také řekl, že údaje nejsou dostatečné a je nutné datový systém nejdříve vypracovat, tak aby bylo možné zabránit výmětům. Kolegyně z Itálie řekla, že musíme více respektovat rybáře. Ano, to musíme ale já také zcela jednoznačně říkám, že když vylovíme všechny ryby z moře, pak už nám nepomůže ani respekt k rybářům, protože oni nebudou mít žádnou, eh, žádný základ pro existenci. A já bych chtěla, aby i děti a eh, vnuci eh, mohli jezdit na moře. Proto potřebujeme ryby v moři. V minulých měsících jsme se zabývali právě eh, touto profesí a to také z vědeckého hlediska, tak aby tento systém byl navržen eh, smysluplně systém eh, přenositelných kvót není možný, říkala italská kolegyně, protože kvóty nejsou ve středozemním moři. Ano, je tomu tak. Takovéto kvóty nemáme pro středozemní moře a v tom je právě ten problém že ty eh, přenositelné koncese nemůžeme vůbec zavádět. Musíme tedy přemýšlet o tom, jak to udělat. Proto jsem úvodem řekla, že potřebujeme zvláštní kapitolu Černé moře a Středozemní moře ve své socialistické politické skupině eh, jsem poprosila kolegy ze zemí eh, kolem těchto moří, aby se sešli a spolupracovali. Co se týče drobného rybolovu, o tom hovořila paní tajemnice i eh, kolegyně z Itálie, že se vychází z 12 metrů. Já se domnívám, že tato definice není dobrá. Je možné na takovou to plavidlo dát silný motor a takové rybolovné zařízení, které vlastně změní charakter daného rybolovu. Přesvědčující je pro mě spíše otázka obratu takovéhoto eh, rybáře. Kolega z Belgie, eh, MSI nikoliv do 2015, eh, ale FMSI musí být závazné od tohoto okamžiku. Máme již vědecké eh, poznatky o tom, že to je možné a tady o tom nebudu chtít tolik diskutovat. Eh, co se týče eh, TAC, na to se podíváme ještě v návrhu 19 a jestli se dohodneme. Děkuji paní Ron za podporu ohledně definice eh, drobného rybáře, na to se musíme podívat. Já jsem předložila pouze jeden návrh, nevím, zda se to prosadí, ale budu vděčná za vaše návrhy. Nemůžeme vycházet pouze z těch 12 metrů délky lodě. Kolega z Irska, říkal jste, že jste proti TFC. Ano, to je možné, ale prosím, abyste ještě jednou přemýšlel o tom, co uděláme s těm, kteří mají zbytečnou kapacitu. Je zde paní eh, Fraga, která je stínovou zpravodajkou k této zprávě a ona řekla něco, co jsem si zapamatovala. A musíme vysvětlit, že paní Fraga je určitou institucí, pracuje v oblasti rybolovu od té doby, co je v parlamentu, a to jsou dlouhá léta. Paní Fraga řekla, že neexistuje žádná země, která přizná, že má zbytečnou kapacitu. A to je jistě dostatečné, abyste se vy všichni podívali na to, jak ty kapacity vypadají. Když eh, bychom eh, spolu hovořili upřímně a otevřeně, tak musíme přiznat, že takovéto přebytečné kapacity existují. Jinak bychom tady nemuseli být a mohli bychom eh, být někde zcela jinde. Anglie proti TFC Eh, řekl jste také, že eh, máte obavy z obchodování s kvótami. Já jsem v pracovním dokumentu a zde ve výboru o tom diskutujeme přesně tak. Jsem jasně řekla, že obchodovatelnost eh, je možná jenom v rámci jednoho členského státu a každému státu radím, aby se na to podíval přesně a také, aby obchodovatelnost zorganizoval rozumně země. Eh, pokud určitý stát dá eh, eh, své kvóty jenom velkým podnikům, pak to není dobré pro rozvoj například cestovního ruchu v, na moři. Takže prosím, aby každý členský stát se snažil o rozumné řešení. Obchodovatelnost přes národní hranice nepodporuji. Těm, kteří by si to přáli, však říkám, že již dnes existuje dost možností toto udělat, ale já to tam určitě nenapíšu. Kolega z Litvy říkal, že není možné lůty dodržet. My hovoříme o časovém období od roku 2015. Víme od vědců ze všech členských států, protože jsme je všechny vyslechli, že FMSI je možné od roku 2015. Co se týče práv a přenositelnosti, o tom jsem již hovořila dostatečně. Kolegyně z Nizozemská se ptala, co nám moře dá, kdo to bude dokazovat. No, to nám ukazují rybáři, vědci a společně s nimi musíme vypracovat eh, jaké ryby v těch mořích vlastně máme a jaké populace tam existují. Paní Hapaskasa, obracím se na vás. Přenositelné kvóty, ano, ale jenom v členských státech a nikoliv eh, dál. Souhlasím s vámi, že v budoucnosti budeme mít problémy, pokud eh, tyto náročné cíly budeme chtít realizovat. Jsem vděčná za to, že Evropský parlament se dohodl na těch třech velkých fondech, tedy Eh, fond soudržnosti, eh, rybářský fond a zemědělský fond mají být eh, spojeny. Je nutné jednotlivě rozhodovat o jednotlivých prostředcích a my řekneme, kde jsou nezbytné. Já myslím také na vzdělání, přeškolování a společně s kolegy z regionálního výboru o tom se budu radit. MSI od roku 2020 jsem již řekla dost a Lotyšsko MSI postupně. Já začínám s FMSI a MSI. O tom budu hovořit, až když budu mít dostatek údajů, ale doufám, že v následujících měsících toto bude možné. Kontrola rybářů je příliš přísná. I to bylo řečeno a já k tomu říkám eh, pozor eh, na plavidle. My jsme se naučili, že ta kontrola vlastně v některých zemích vůbec nebyla prováděna správně. A když eh, si dovolíme i nadále to, že ta kontrola nebude prováděna pořádně, pak eh, my v parlamentu můžeme rozhodovat cokoliv. Já jsem dostatečně eh, lidská a mám velkou fantazii, když si představuji, jak je možné zabránit aplikaci zákonu. Proto, aby se nikomu nevyplatilo vyhýbat se zákonům, je nutné mít eh, dostatečnou kontrolu. Paní Bem, otázka eh, podměrečných eh, ryb, o tom ještě diskutujeme, k tomu se nechci vyjádřit závěrečně. Momentálně říkáme, že mladá populace nesmí být lovena, když to někdo dělá, tak musí být eh, potrestán. A podíváme se na to přesně. Já ale velmi důvěřuji rybářům, kteří se naučili E, to, že své potomky svých ryb nesmí e, vylovovat. E, takže určité předpisy musí platit jenom pro ty méně inteligentní. Co se týče správních poplatků pro eh, rybářské podniky, eh, prosím, abyste mi eh, předložili písemný návrh, k tomu se nemohu vyjádřit. Galicijsko, já chci navštívit tuto oblast brzy, doufám, že se s vámi setkám a že budeme moci přemýšlet o tom, jak to uspořádat sociálně spravedlně. Samozřejmě, že myslím i na ostatní fondy a paní komisařka již řekla, že MSI a příslušné prostředky mají být také k dispozici. Máte pravdu, že zásada prevence nesmí být používána slepě, ale to nikdo z nás nedělá. Všichni o tom skutečně přemýšlíme, abychom to uspořádali rozumně. Musíme rozlišovat eh, průmyslový rybolov a pobřežní rybolov, ale to je jasné. Eh, jistě jste si všimli, že eh, o tom víme a přemýšlíme o tom. Děkuji, pane Ortene, za velmi přivětivá slova. Jste předsedou svazu rybolovu v Německu a pokud mě chválíte, tak jsem to asi udělala dobře. Takže to bylo všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji vám, paní radost. Děkuji za odpověď na otázky. Teď už jako je to obvyklé, máme velké spoždění, musíme postupovat skutečně rychle. Máme tady druhý panel, což je společná eh, organizace trhu a organizace producentů. Máme tady pana kolegu Stevensona, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Především mi dovolte, abych se abych řekl, že existuje v Evropské unii 248 organizací výrobců a uh, ti uh, některé fungují efektivněji než jiné a já bych si chtěl stanovit za cíl uh, jak si aby eh, organizace výrobců fungovaly eh, eh, efektivněji, aby tedy spěly k udržitelnému rybolovu. Minimální Mělo by se eh, jak si stanovit určitý minimální počet eh, členů eh, organizací výrobců. Ty nejmenší organizace by se měly sloučit, případně by mohly existovat i přeshraniční organizace výrobců. Internacionalizace a vytváření přeshraničních organizací pomůže podnikům být konkurenceschopnější, tak aby mohli také naplnit strategii 2020 samozřejmě bude se moje vystoupení překrývat s eh, tím, co tady nyní říkala paní Rodast, ale je naprosto nezbytné smysluplně regionalizovat a e, tak, aby mm, organizace výrobců sehrály e, důležitou roli při stanovování e, kvot a opatření, z nichž si členské státy budou vybírat ta opatření, která budou nejvhodnější pro jejich vlastní rybářství. Protože trvalé udržitelné rybářství je ještě důležitější než integrita smluv. Eh, organizace výrobců se hraje klíčovou roli a já jsem souhlasím s tím, co tady mnozí řekli, že by řada těch opatření měla být dobrovolná a členské státy musí mít dostatečnou flexibilitu, aby mohly poskytovat práva Eh, na určité krát, kratší období a ne na 15 let. A také členské státy mají mít možnost konečného rozhodnutí. Eh, je třeba věnovat velkou pozornost zamezení koncentraci koncesí v, v rukou pár bohatých firm. Eh, to by bylo kontraproduktivní a mělo by to velice negativní dopady, jak tady říkali mnozí, co se týče pracovních příležitostí a podobně. A organizace výrobců vědců také by eh, mě, se měli podílet na vypracování plánů a eh, na mm, odbourání výmětu a eh, že měly by existovat opatření třeba, že nežádoucí odlovy by místo, aby byly vyhazovány do moře, mohly by sloužit charitativním účelům. Nejlepší ryba tedy ovšem to potom e, znamená vlastně poškození e, hospodářské soutěže na trhu, takže takovéto odlovy by mohly být e, třeba používány pouze pro, na výrobu rybí moučky a podobně. Měli bychom také využít moderní technologie, aby pomohly tomuto odvětví, například elektronické označování, je tu také prostor pro využívání moderních technologií na trhu pro využívání elektronických markerů uvnitř celé Evropské unie. To by umožnilo eh, organizacím výrobců vyhnout se nedostatkům v určitých oblastech a zlepšení cenové politiky co se týče otázky intervenci na trhu, to je velice kontroverzní téma. V rámci diskusí, které jsem kdy vedl k souvislosti s návrhem komise, jakýkoliv systém zasahu do volného trhu je problematický, ať už se jedná o systém minimálních cen nebo řízených cen, s tím se opravdu musí zacházet velmi opatrně. 45 milionů eur bylo alokováno v posledních letech na zmrazení eh, vykoupených ryb, ale některé organizace výrobců eh, chtějí, aby minimální ceny zůstaly zachovány. Já očekávám eh, bouřlivá jednání, až toto téma bude předloženo, ale myslím si, že Eh, intervenční mechanismus minimálních cen povede eh, k výrobce k zajištění lepších postupů a lepší praxe. Další kontroverzní téma v reformním návrhu se týká značení. Poskytovat spotřebitelům jasné srozumitelné informace o výrobcích a o produktech, tedy rybolovu a akvakultury, je stěžejní je potřeba odbourat všech tu změť různých nesrozumitelných eh, značení. Je, je potřeba, aby toto značení přispívalo k udržitelnosti. A dospěl bych k závěru, že vlastní Evropská unie by měla stanovit minimální pravidla o, o eh, dobrovolném ekoznačení a že by to bylo tedy účinnější než mm, nějaký povinný systém. Co se týče informací, eh, eh, eh, údaje o zemi odlovu by měly být povinné a ale o datu odlovu ne, nepovinné Eh, vykládky, pro, eh, protože důležité jsou informace týkající se eh, teploty, uchovávání, balení, obalových materiálů a podobně. Ryby v konzervách a mražené ryby, tam by měly být po po, povinné informace vyžadují, aby bylo uvedené datum spotřeby a e, informace o tom, zda výrobek má být rozmrazen před spotřebou nebo ne a e, datum vylodění. Kromě toho musí existovat plná e, vysledovatelnost čárového kódu. Komise potvrdila, že chce zavést samostatné nařízení ale mnoho lidí, kterých jsem se na to ptal, se divili s tím, že stávající systém funguje uspokojivým způsobem a neexistuje nový, eh, nebo jestliže by měl existovat nový právní základ, musí stejně odrážet status quo a zpracovatele eh, tedy mm, to, s tím nesouhlasí. Co se týče akvakultury, je potřeba rozšířit chov ryb proto, aby se pokryla rostoucí poptávka a současně pokles přírodních zdrojů. My jsme nyní pouze z 50% stační v rámci Evropské unie a kolega Guido Milana eh, uvádí, že existují veliké možnosti, co se týče rozvoje akvakultury a organizace výrobců a federace by měly mít přístup k celé řadě nástrojů a opatření, které by umožnily na národní mezinárodní úrovni rozvíjet právě tuto aktivitu eh, ze strany jejich členů a eh, měla by poradní, eh, byla by měli bychom podporovat poradní výbor pro akvakulturu. Eh, existuje veliká potřeba posílení a konsolidace existujících aktivit a měl by existovat skutečně poradní výbor pro Evropskou komisi. Eh, děkuji. A teď rovnou přejdeme k řadě otázek. Pan Torres Kolomer, eh, španělský senát. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl krátce uvést svou otázku, aby bylo jasné, co chci potom říci. Eh, dohodu, kterou má Evropská unie s Papou Novou Gvinejou o volném vstupu eh, do Evropské unie, to samo o sobě špatné není. Problém je, že tato země v té zemi, v té zóně nepoužívá eh, označení původu, takže vlastně pak eh, pod eh, touto záminkou mohou přicházet veškeré lodi z celého Tichého oceánu. Jsou to ryby, které se dále zpracovávají v Papuji Nové Gviny a ty jsou pak prostě předmětem dalšího obchodování. Eh, myslíme si, že produkty z třetích eh, zemí by měly přece jen respektovat eh, environmentální normy a také normy v oblasti práce. Já chápu, že to všechno vytváří i logistické problémy, že je to všechno složité. No, to je tady například povinné datum odlovu Eh, zatímco určité eh, lodě vykládají své ryby v den, kdy je uloví, jiné lodě je vykládají eh, až po třech dnech a podobně. To pak opravdu je velmi složité. Mělo by to být tedy takto určeno datem vykládky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Torezi. A další otázku položí pan Bem, Bem, Bem z Bundestagu paní Děkuji, pane předsedo. Měla bych pouze několik poznámek ke kapitoli 4 informace pro spotřebitele. Myslím, že je velmi důležité eh, zde uvádět povinné údaje o okamžiku úlovku, aby bylo možné vysledovat eh, výrobek. Kromě toho jste také hovořil o otázce eh, zamražených a zase rozmražených ryb. Je nutné také vysvětlit, že není možné opakovaně zamrazovat ryby. Eh, označení musí také jasně ukázat, zda eh, ryba byla zpracována čerstvá nebo zamražená. Eh, proto mě udivuje, že u zpracovaných výrobků je toto uváděno. Eh, já se domnívám, že eh, je vhodné to, aby vědecký název byl uváděn nezávisle na stupni zpracování. Dále je zde otázka minimálních obchodovatelných velikostí. Když prostřednictvím společné rybářské politiky budeme mít upravenou otázku vykládky a výmětu, pak minimální obchodovatelné velikosti nedávají smysl. Pak je nutné nalézt řešení, jak malé podměrečné ryby, eh, které byly vyloženy, eh, byly eh, také důvodem pro určitou sankci. Děkuji. Děkuji. Paní Miranda z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Řada představitelů parlamentů členských států i Evropského parlamentu se eh, odkazují na drobný artizanální rybolov, udržitelný rybolov. V Galicijsku si myslíme, že toto je velice důležitá oblast, protože to je vlastně eh, životodárný zdroj v našem odvětví celkové eh, označení eh, původu, chráněné eh, označení, chráněné značky, to všechno není dostatečně využíváno v evropských mořích. Bylo by dobré, Eh, využívat taková, takovéto označení původu, eh, zejména například označení původu z evropských zemí, označení producentů a to tímto směrem pozměníte článek 11 v návrhu, abychom věděli, že třeba máme produkty z akvakultury nebo eh, produkty rybolovu, použít certifikační označení či jiné podobné označení, abychom podpořili meziprofesionální Eh, organizace, které se tomuto věnují. Eh, dnes můžeme litovat, že neexistuje ve Španělsku v oblasti eh, rybolovné politiky. Eh, podobné, podobný postup eh, ve španělském parlamentu jako v jiných parlamentech v Evropě, které určují mm, otázky spojené s uváděním na trh těchto produktů. Bylo by dobré mít určitý systém ochrany pro původ v evropských zemích. Děkuji. A nyní pan kolega z Litvy. Pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, iš vám. Vážený pane předsedo, spotřebitel musí vždy vědět, co vlastně kupuje. Tato informace je závazná, ale ani zde bychom eh, neměli eh, vše řešit najednou. Na eh, tom štítku nemůže být uvedeno všechno a všechno má také svou cenu. Eh, v nařízení je navrženo, aby bylo poskytováno více informací a eh, že zde nesmějí být žádné výjimky. O tom trošku pochybuji. Nebudou-li výjimky, tak mohou také vzniknout určité problémy, například eh, o tom, že se musí uvést druh ryby i v případě produktů, které vznikly vlastně z rybí moučky. Tím bychom výrobce poškodili. Kdybychom požadovali příliš mnoho informací, pak je administrativní zátěž také veliká a samozřejmě, že také vzniknou další náklady. Takže eh, já bych byl pro výjimky v určitých oblastech. Děkuji, pan Garcia ze Španělska. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat věci, které již zazněly. Eh, vyslechl jsem eh, tady spoustu věcí, se kterými souhlasíme. Je tady otázka rentabilizace rybolovních eh, činností. Máme tady tři úvahy v rámci tohoto panelu. Rád bych věděl, jaký je názor pana zpravodaje. Souhlasil by s těmito konstatacemi za prvé, abychom zabránili tomu, aby se rybolovná aktivita zaměřovala na příliš malé juvenilní nedospělé jedince. Pak by bylo dobré přijmout přijmout opatření, které eh, zakazuje vyložit více než 25 nežádoucího odlovu. Dále, pokud jde o článek 38, vytvoření fondu, kolektivního fondu, to by mělo umožnit eh, získávat jak veřejné, tak soukromé finanční prostředky. A konečně článek 45 kde se hovoří o dobrovolné informaci navíc, eh, která by se mohla stanovit i případně jako povinná informace. Tady bychom požadovali eh, environmentální, eh, případně sociální aspekty. To by mělo vycházet z určitých minim, komunitárních nebo minimálních komunitárních norem a nemělo by tam se hovořit o dobrovolných eh, informacích. Mě by tedy zajímalo, zda byste považoval tyto tři úvahy za eh, zlepšení celého textu, eh, prospěšné, za prospěšné návrhy pro oblast rybolovu. Byl bych tedy rád, kdyby pan zpravodaj považoval za vhodné tyto aspekty, aby tedy nebylo možné, aby evropský Eh, rybář nemohl uvádět na trh určité věci, pak ty též, ty též produkty by neměly být povoleny k uvedení na trhu ani od eh, rybářů z třetích zemí. A přitom bychom měli považovat jak v EU, tak mimo EU dodržení environmentálních i sociálních aspektů. Děkuji vám. A konečně pan Papagojos z Řecka. Je témata. To proto aforát tím Já bych eh, se chtěl zmínit o třech záležitostech. Nejdříve označování komerčních produktů akvakultury z třetích států. Zde je nutné uvést příslušnou zemi, ale já se domnívám, že tato informace by měla být poskytnuta dobrovolně. Vždyť se dovážejí takové ryby jako pangázius z třetích zemí rovněž. Nehovoří se o tom vůbec. Kontrola probíhá pouze ve pracování a velmi málo se hovoří o tom, jak tyto ryby vlastně byly produkovány a e, loveny. Dále zde je také otázka dovozu a postupu dovozců, e, kteří se domnívají, e, že v mnoha případech se může stát, že ryby byly nedostatečně kontrolovány a um, měly určitá onemocnění. U nás uh, zanikly mnohé podniky právě, protože takovýto předpis uh, existuje. To znamená, že kontroly musí být provedeny tak, aby se eh, zjednodušila výroba. Dále jde o postoj velkých výrobců v oblasti Středozemního moře, eh, například v Turecku, tam se velmi silně loví, ale pracujeme ve stejných eh, vodstvech také s malými loděmi a i tím by se Evropská unie měla zabývat. V principu u nás jsou mnohé rybářské podniky potlačovány eh, a pak se u nás ryby kupují ze zahraničí. Takže potřebujeme celkovou hm, rybolovnou strategii, aby eh, produkce byla udržitelná. Co můžeme udělat, když Evropská unie bude eh, požadovat dodržování určitých standardů, které ale neplatí jinde? Eh, takže by bylo nutné eh, kontrolovat postupy a standardy podobně. Děkuji a slovo má pan Sevenson, aby mohl reagovat na předložené otázky. Děkuji, pane předsedo. Já několik těch odpovědí spojím dohromady. Řada otázek se týkala značení. My jsme absolvovali právě velké nařízení týkající se informování spotřebitelů. Druhé čtení bylo opravdu utrpení eh, s trialogem, kde prakticky eh, celé nařízení téměř padlo Eh, a nařízení o potravinách to padlo opravdu a vrátili jsme se vlastně k nařízení z roku 1999 a mm, eh, no, konečně jsme dosáhli tedy kompromisu, co se týče informování spotřebitelů, když žádáme komisi, aby udělala studii dopadu ohledně značení země původu, což mno, na čemž mnozí tady trvali v případě smíšených eh, potravin eh, vyrobených z, eh, a, a potravin zmražených a, a v konzervách, například pizza, která obsahuje několik druhů masa, tam by bylo opravdu těžké, a jak říkali výrobci, označit tam zemi původu všech těch druhů masa, protože ty závody Eh, zpracovávají eh, surovinu po, eh, každých půl hodiny od jinut. A pro nás, jak říkali, není možné po půl hodinách měnit značení, abychom odrazili tedy realitu výroby. A mnozí lidé mi tedy říkali, že když jsme tady to všechno absolvovali a žádali jsme komisi, aby udělala studii dopadu, my tady teď přicházíme s novým návrhem značení, a zase budeme eh, se věnovat těm výrobkům ze směsi eh, ryb z různých zemí a to je obrovský náklad navíc a to nebude proveditelné. Takže někteří zpracovatele a některé podniky mi říkali, že to prostě se musí vypustit celé dohromady. A já jsem dnes ráno dlouze hovořil, hovořil s komisí na toto téma. Nicméně některé aspekty od, e, značení a podle toho, co je tedy ve zprávě o spole- organizaci e, společného trhu, jsou často zbytečné, zvlášť co se týče EU ecolabelingu. E, e, já osobně hovořil jsem o tom s komisařem Tomanakim. Ono to pokrývá některé body, které tady zazněly, to znamená, jakým způsobem dosáhnout tedy eh, toho řešení v případě dovezených výrobků, eh, produktů akvakultury my musíme opravdu eh, aplikovat velmi striktní eh, kritéria a mnozí lidé říkají, že i když bychom vycházeli z toho, že 60% eh, mořských produktů, které konzumujeme, se dováží, tak se neaplikují stejně přísná pravidla na ten dovoz. Takže já jsem si vědom toho, jak pan Papa Žortos říkal, že musíme přijímat opatření, která zastaví při dovoz takovýchto výrobků, které nenaplňují kritéria, nicméně nemůž, ne, nemůžeme tak učinit, jestliže máme dodržet pravidla VTO. Takže pokud bychom měli mít dobrovolný ecolabel, se kterým bude spotřebitel seznámený, bude tam tedy praporek EU a bude to ukazovat spotřebiteli, že prostě to je udržitelný produkt, který má který je výsledkem udržitelného odlovu s vysokými socioekonomickými aspekty, což ani není, není pokryté v současné době. Takže my můžeme mít eh, takovou tu ekoznačku, která bude zbuzovat důvěru, i přestože ty podniky mimo EU chtějí dovážet do Unie eh, výrobky pro naše spotřebitele, mohou si i požádat o tento eko, tuto ekoznačku, ale pak musí naplňovat a respektovat stejná pravidla, jaká máme uvnitř Unie. Čili to si myslím, že o tom bychom měli přemýšlet v rámci zprávy o organizaci společného trhu. E, další aspekt značení, co se týče e, data vylodění nebo data odlovu. E, komise navrhovala aby datum odlovu bylo povinné. Já velice děkuji kolegům z Galicíska, kteří mi dali výborný podklad v tomto směru. Já když jsem tam byl, já jsem navštívil řadu členských států, než jsem vypracoval tuto zprávu a v Galicii říkali, že eh, artizanální rybáři, když eh, naloví ryby a vrátí se stejný den s čerstvě nachytanými rybami a vylodí ryby přesně stejně čerstvé, jako když je velká loď odloví a dá je do tekutého ledu a tam vlastně není rozdíl v čerstvosti, protože ten eh, artizanální rybář, který nemá žádný let na, na lodi, tak prostě nemůže zajistit tak, eh, tak čerstvé ryby. Takže proto je podstatné datum vylodění, ne dat, datum eh, odlovu. Takže datum odlovu může být příznivé pro ty drobné artizanální rybáře, ale pro spotřebitele by bylo matoucí, jestliže by viděl třeba, že ten úlovek je v jednom případě jeden den starý a v druhém případě dva týdny starý a ten spotřebitel bude mít pocit, že to čerstvé je čerstvější, ale v tomto případě to neplatí. Takže proto si myslím, že povinné by mělo být datum vylodění. A podobně e, zpracování zmražených výrobků, mít tam tři rozdílná data. My už teď trváme na tom, že tam má být datum zmražení, datum spotřeby, a teď ještě tam bude datum vylodění nebo datum odlovu co, co, co, co udělá spotřebitel se třemi různými daty? Vždyť si bude říkat, že tento mražený výrobek byl vlastně odlovený před dvěma lety a vlastně přestanou kupovat ryby, to úplně zničí trh, takže musíme dávat na tohleto pozor při celé té otázce značení. Já moc děkuji všem, kteří vystoupili na toto téma. Kolega ze španělského senátu, který myslím už odešel, eh, se zmínil o otázce FTA. My máme problém s, eh, s Papou a Novou Gvineou, s tím, eh, že tedy my doufáme, že to dá příležitost artizanálním rybářům z Papuji Nové Gvineje, aby zlepšili svoje živobytí a ve skutečnosti v okamžiku, kdy jsme podepsali tuto dohodu, tak přišli Číňani, postavili obrovské zpracovatelské závody s čínskými dělníky, s žádnými papuánci a Eh, Číňani začali chytat ryby, které zpracovali v Papuinové Gvíneji a, a vozili, začali je vozit do Evropské unie na základě tedy té mezivládní dohody. Takže celý ten koncept vlastně eh, tímto je, je zničený. A, ale Eh, takže už tak dost bohaté čínské firmy ještě více zbohatly. Čili musíme si opravdu dávat pozor na to, jakým způsobem tady tyto dohody o volném obchodu užíváme. Děkuji. Děkuji vám. A teď přejdeme k poslednímu panelu o perspektivách eh, eh, nového eh, Evropského fondu pro moře a rybolov. Dostane slovo pan Alen Kadek. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat těm motivovaným a odvážným mm, kolegům z národních parlamentů, kteří přišli mezi nás. Já se budu snažit být stručný, máme velké spoždění, pane předsedo, ale Nejdříve bych vám chtěl vysvětlit, jaký harmonogram máme. Pracovní dokument bude předložen 24.4., potom v září ve výboru a v lednu 2013 bude vše hlasováno na plenárním zasedání. Chtěl bych také říci, že tento rybářský a námořní fond vychází z určitých základních předpisů financí financování eh, bude tomu také odpovídat. A chtěl bych připomenout, že se jedná o 6,567 miliard euro v rámci eh, společné strategie a eh, společné politiky soudržnosti. Eh, představuje 367 miliard. Je to relativně málo ve srovnání s politikou soudržnosti, ale je to hodně eh, pro oblast rybolovu. Je zcela jisté to, že to také odpovídá základnímu nařízení. A já mám celou řadu poznámek a návrhů, které vám mohu předložit. Chtěl bych přitom mm, také říci, že bych si přál, aby tento fond sloužil především rybářům a nikoliv jejich eh, konverzi krizi. Tito rybáři by se neměli stát eh, prodejci pici, nechci tím nikoho urazit eh, a neměli by být také provozovateli penzionu a podobně. Eh, I když samozřejmě všechny tyto profese také respektuji. Ale Evropský námořní a rybářský fond má sloužit rybolovu a rybářům. Má to také ale podpořit zdroje. To jsou dva, eh, dvě důležité součásti. Je zde několik velmi zajímavých bodů. Otázka akvakultury v návrhu komise. Eh, zapomíná se na to, že ať v SOT nebo v otázce eh, financování máme před sebou návrhu komise. Ještě se nerozhodlo. Je to otázka spolurozhodování, eh, takže všechno se teprve eh, bude eh, vlastně prosazovat. Takže akvakultura je důležitá. Také asociace výrobců a profesní svazy. Dále spojení rybářů a vědců. I toto je zajímavá věc rozvoj zón eh, rybolovu. I eh, toto existovalo v minulosti, byla to takzvaná osa 4, ale eh, v té první části je nutné ještě se podívat na lecos a samozřejmě je nutné také podpořit další námořní oblasti. A přitom je ale důležité doplnit jeden cíl, a to z hlediska konkurenceschopnosti a rozvoje, nikoli v určité konverze profesí. Naším cílem není to, abychom rybolov eh, změnili. Rybolov chceme spíše udržet. A přitom je nutné také pomoci eh, mladým, kteří chtějí pracovat v tomto odvětví, tedy přístup mladých k rybolovu, eh, v kterýmkoliv eh, typu rybolovu, především tedy pobřešním rybolovu. Jde tedy o podporu při zakládání rybářských podniků, při vzdělávání rybářů. A dále musíme také vytvořit určitý systém pro por eh, pro rybáře, kterých se dotýká eh, krize. A řeknu ještě jednou, že obnova eh, loďstev je velmi důležitá. Vždyť takováto podpora zmizela v minulých letech. Evropské loďstvo musí být obnoveno. Lodě jsou velmi zastaralé a proto také nebezpečné. Čili z hlediska bezpečnosti i z hlediska spotřeby jak paliv, tak i z hlediska emisí je nutné eh, to tato zařízení eh, obnovit, eh, aby nezmizela. Dále je nutné také podpořit eh, rybářské přístavy. My jsme hovořili pouze o výmětech. Dobře, já jsem pro. Zde můžeme být velkorysí, ale víme dnes, že technicky se to nedá jen tak udělat. Je nutné tedy také podpořit doprovodná opatření. Paní komisařka také hovořila o určitém posunu v návrhu eh, komise a i to je, myslím, docela dobré. Dále je nutné eh, zde podpořit třeba eh, skladování komise se snaží upravit tímto způsobem také ceny na trhu. Dále se zde nehovoří vůbec o regionalizaci, přičemž pro nás je to velmi důležité. A Maria Patronesk o tom hovořila také v Zelené knize. Tam je jasně řečeno, že regionalizace je eh, nezbytná. Bohužel se toto neobjevuje v návrhu komise a přitom eh, by to eh, vyřešilo mnohé naše problémy. Říká se, že zde jsou určité právní problémy, které toto neumožňují, tedy právní problémy v souvislosti s vnitřním trhem a podobně. Již jsem se také zmínil o další e, nezbytnosti, a sice zrušení koncepce e, přenositelných e, rybolovných práv. Ulrike již k tomu předložila určité návrhy v dobrém směru, ale myslím si, že to ještě bude vyžadovat hodně práce. Tolik mé poznámky k Evropskému rybářskému a námořnímu fondu. Eh, tento fond eh, se bude vyvíjet na základě eh, základního nařízení, takže budeme potřebovat ještě další pozměňovací návrhy. V tomto okamžiku bych chtěl říci, že jsem rád k dispozici, abych odpověděl na vaše otázky. Děkuji vám. Začneme hned s řadou otázek. Nejdříve pan Naudin z Lotyšska. Godātais priekšsēdētāja kungs, eh, godātais Kadak kungs, godātie kolēģi, mans jautājums. Eh, děkuji, eh, vážený pane Kadeku, vážení kolegové. Mám určité poznámky, které se týkají stanoviska Lotyšska k tomuto nástroji především. Myslíme, že je třeba podpořit další opatření, jako je modernizace, aby se zazjistila bezpečnost um, plaveb, například um, nahrazení plavidel plavidly, které jsou energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí také zařízení, rybolovná zařízení, která jsou na plavidlech, to všechno jsou důležité eh, cíle, především zlepšit energetickou účinnost a snížit negativní dopad na životní prostředí. Pokud jde o zpracování produktů rybolovu a akvakultury, podpora eh, se týká i produkčního procesu pro vytvoření větší přidané hodnoty. Eh, velké firmy které zaměstnávají hodně pracovních sil. a které nepřekračují určitou eh, hranici velikosti, ty by měly dostávat stejnou podporu jako malé a střední podniky. Takové firmy poskytují pracovní místa místním obyvatelstvům, zejména v pobřežních zónách, eh, které velice závisí na rybolovu. A ještě eh, chci se obrátit eh, na eh, výbor pro rybolov Evropského parlamentu, kterému jsme velmi vděční za organizaci této diskuse. Děkuji, pan Tisklin. Tak, tak, herr Kadek. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Kadeku. Když eh, nyní hovoříme o tomto Evropském rybářském a námořním fondu, eh, pak musíme také zajistit koordinaci. Pokud hovoříme o podpoře, pak eh, samozřejmě musíme také myslet na ochranu ekosystému. Již jsem řekl, že ekologická eh, udržitelnost je předpokladem také pro sociální a ekonomickou udržitelnost. A jak již bylo také řečeno, je důležité onen cíl 25 eh, udržet. Nejde o změny rybářských kvót, spíše od o vytvoření podmínek pro rybolov vůbec. Pro nás je jakákoliv podpora která vytváří eh, pracovní příležitosti eh, tím, co je důležité a co také umožní ekologickou rovnováhu. Takže eh, tato rovnováha musí být zajištěna a to včetně navýšení kapacit. Jde však také o využití mořských zdrojů, o diverzifikaci rovněž. Zde by jednotlivé fondy měly kooperovat. Vždyť existuje také sportovní eh, rybářství turistická aktivita eh, nebo turismus eh, na moři. Zde by určité propojení mělo být možné. Tento fond by měl být ještě také rozšířen, aby bylo možné postupovat eh, ve smyslu integrované námořní politiky. Vždy je nutné toto plánování zohlednit při veškerých plánovacích aktivitách. Komise také jasně řekla, že tento fond a společná za rybářská politika by se měly eh, podporovat. Takže správná souhra je eh, nezbytná. Děkuji. A nyní prosím paní kolegyně z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, pane Kadeko, děkuji za vaše vystoupení. Mám jednu otázku. Máte již na stole analýzu od Evropské komise či stanoviska od členských států, pokud jde o akce z tohoto fondu? Týkající se priorit v programu nebo o postupech? Co funguje a co nefunguje? Děkuji. Nyní má slovo pan Gario z Francie. Děkuji, pane předsedo. Už 20 let eh, společná rybářská politika je financována specifickým nástrojem pro rybolov. Eh, jde o orientaci eh, rybolovu, původně 4,1 miliard pro období 2000 až 2006, včetně v budování lodí. Pak pouze v období 2007 až 2013. A nyní nám hlásíte Evropský fond pro námořní a rybolovné aktivity, kde tedy máme určité pochybnosti. Především, co bude možné financovat z tohoto nového fondu? Finanční eh, nástroj pro orientaci rybolovu se věnovala pouze rybolovu a ničemu jinému, tedy rybářům a jejich pracovním nástrojům. V roce 2007 Evropský rybolovní fond zrušil eh, pomoc pro eh, nástroje a spíše diverzifikoval činnosti, jako je například zhodnocení Eh, zpracování eh, produktu, případně cestovní ruch. A teď se zdá, že by dojde k další etapě a sice Evropský fond pro námořní záležitosti a rybolov. Když se podíváme na nařízení, tak konstatujeme, že tento fond bude podporovat konkurenceschopný, udržitelný rybolov a akvakulturu, ale také bude eh, přispívat k vyváženému, solidárnímu rozvoji regionu, které závisí na rybolovu a bude také umožňovat uplatňovat politiku rybolovu v doplňující politiku soudržnosti. My bychom chtěli vědět, je možné získat závazek, že to, co bude věnováno rybolovu, bude eh, větší objem finančních prostředků než to, co bylo v dřívějším fondu? Ehm, a otázka integrování námořní politiky, otázka rozvoje pobřeží, eh, kvalita vody, eh, rozmanitost fauny a flóry, to všechno bude bráno v úvahu z hlediska rozpočtových výdajů. Eh, můžeme-li pochopit důvody takovéto změny, tak si určitě klademe otázky, jaké to bude mít dopady na finanční prostředky, které budou věnovány společné rybářské politice ve vlastním slova smyslu. Děkuji. Děkuji vám. Pan Nilund, Finsko. Chairman, colleagues, Thank you, Mr. Kade. Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji pane Kadeku za velice jasnou a dobrou prezentaci. Já bych chtěl zmínit čtyři body v této souvislosti. Jsou důležité z pohledu každodenního života severu Evropy. Za prvé, potřebujeme pomoc pro investování do infrastruktur e, rybářských přístavů a e, přístavišť pro eh, vnitrostátní, tedy sladkovodní a námožní rybolov. Eh, to bude, je to nezbytné z hlediska spotřeby paliva a zlepšení spolupráce mezi rybáři. Za druhé, je potřeba vytvořit jakýsi startovací balíček pro eh, malé rybáře, začínající rybáře, balíček podobný jako ten, který existuje v případě eh, akvakultury v rámci nařízení o EMFF. Eh, malé pobřežní rybářství eh, zanikají velice rychle a budou zanikat ještě rychleji, jestliže nebude podpora mladých rybářů. Investice k zamezení ničení pobřeží tuleni to samozřejmě je součástí regionální fauny a e, mělo by to být v omezeném míře předmětem rybolovu. Tu pouze e, e, jsou velice omezené způsoby boje s přemnožením tuleňů a kormoránů. Eh, konečně bych chtěl říci, že si myslím, že bychom měli zajistit rovnost zacházení, co se týče finanční podpory eh, ry, malým rybářům z vnitrozemí i z námořního rybolovu. Děkuji, pan Pringle z Irska. Děkuji, děkuji pane Kadeku za toto vystoupení a několik stručných poznámek, eh, které se týkají Evropského fondu eh, a věříme, že to bude opravdu podpora rybářů v krizi, ale asi se to také rozšíří na přístavy a na další aspekty. Eh, a mělo by být také zvýšené financování pro bezpečnostní opatření, opatření, která se týkají <clears throat> lodí a flotil. Eh, dále financování pro eh, obce a společenství, která pocítili útlum v těchto regionech a například konkrétně v Irsku, kde byla celá řada komunit, které byly opravdu zdecimovány Měli bychom také uvažovat o vývoji alternativních eh, aktivit. A, a nevím, jestli by to zrovna mělo být eh, orientováno přes eh, organizace producentů, protože ty se často velice při, striktně orientují. Mělo by to být spíše orientováno na místní orgány samozprávy, které se snaží zajistit budoucnost tohoto odvětví. Děkuji. Děkuji. Máme tady ještě dvě otázky Eh, je to tedy pan Papadejo a pan Pugini, tito pánové již eh, kladli otázky. Měli bychom ponechat i pět minut eh, panu Kadekovi, aby mohl odpovědět a pak si můžeme ještě neformálně dále pokračovat v diskusi při sklence coca nebo něčeho podobného, pane Kadeku. No, dovolíte, pane předsedo, abych si dal něco jiného než Coca-Colu? Já odpovím panu Nelvisovi, aspoň se pokusím. Já chápu, že e, vy jste také pro pomoc e, pro obnovu u lodí, které by spotřebovávaly menší množství energií, tedy méně nafty. Já jsem to řekl v úvodu, já jsem zcela pro takový návrh. <coughs> Pokud je o akvakulturu, ano, to je důležité. Už to je v základním nařízení. Je to jedna z os, která je navržena v reformě. Půjde o e, udržitelné a odpovědné aktivity akvakultury. E, nebudeme kopírovat některé blízké sousedy, kteří e, organizují akvakulturu, která není ani odpovědná, ani udržitelná. Akvakultura v EU to je pouze 4,5 akvakultury v celém světě. A já jsem na začátku tohoto volebního období Eh, uvedl eh, nebo zpracoval zprávu, která to už uváděla, eh, ne 60, ale 70 veškerých produktů akvakultury máme dovážené. I u akvakultury musíme trvat na odpovědnosti a udržitelnosti. Pan Teskling ze Švédska. Vy jste připomněl nutnost brát v úvahu environmentální dimenzi, ale to je přece samozřejmé, aspoň mně to připadá samozřejmé. Environmentální dimenze, rozmanitost, udržitelnost rybolovu, eh, to je samozřejmě nutné, bez ryb nebudou rybáři, musíme brát v úvahu tento aspekt. A nesmíme ani zapomínat na sociální a hospodářské aktivity, protože je to 141 tisíc pracovních přítostí v Evropě. Eh, to je přece jenom hodně lidí, 141 tisíc eh, přímých pracovních míst, ale pak jsou ještě ta nepřímá pracovní místa ve zpracovatelském eh, průmyslu. To není v návrhu komise a musíme to dát jak do základního nařízení, tak i do dalších částí. Jak bylo řečeno, eh, pane Tesklingu, tady je těžké najít tu vyváženost, eh, najít tu rovnováhu. Eh, je naší úlohou takovou rovnováhu najít. Hovoříte o integrované námořní politice. Ano, to je také důležité. A také jste jistě postřehl, že tady náš kolega hovoří tedy o tom, že to už není pouze rybolov, ale také námořní záležitosti. Eh, tedy námořní, nejenom rybářský, ale námořní fond. Eh, to musíme opravdu velice pozorně sledovat. Dále tady byla otázka o bilanci eh, fondu rybo, pro rybolov Existuje jeden text, který je zprávou účetního dvora. A v, to, v této zprávě je bilance použití Evropského rybářského fondu. Je, jsou tam věci dobré i věci méně dobré. Některé věci byly velmi dobře zvládnuty, jiné méně dobře. Jde o zpráva, zprávu účetního dvoru. Já vám doporučuji, abyste si to důkladně přečetli, či znovu přečetli. Podobně jako každá zpráva účetního dvora, je možné to číst či interpretovat různým způsobem. Je tam tedy méně negativních věcí, než eh, by to mohlo vypadat při určitém výkladu, i když určité negativní věci tam jsou. A právě proto je ta reforma nutná kolega tady eh, to také říkal. A já jsem to říkal od začátku. Eh, je to nejenom Evropský rybářský, ale také námořní fond. Čili je pravda, že ten fond není pouze pro rybolov, ale je větší, než byl ten předchozí fond a podpora rybolovu musí být skutečně podporou rybolovu, nikoli pouze podporou konverze rybářů. Tam, kde jsou komunity, které byly velice tvrdě eh, postiženy, to říkal pan Pringel, eh, například v Irsku, ty byly velice tvrdě, to na ně dopadlo. A pane kolego senátore, já plně sdílím váš eh, návrh či vaše návrhy a já se pokusím to do textu zařadit tak jak jste to říkal. Já si to také tak myslím. Pan Nýland z Finska říkal, a já jsem to také sám říkal, já sdílím tento názor, že je zapotřebí podpora pro mladé rybáře, kteří vytvářejí teprve svou aktivitu. Samozřejmě, že asi nejde o to, aby jenom rostl počet eh, rybářů a počet plavidel. Jde o to ale, aby se obnovovaly nové generace. Počet rybářů je dost vysoký, ale dnes velmi málo mladých se pouští do této profese. Přitom je to profese, která eh, umožní si korektně vydělat. Čili tady je dobré dát podporu na eh, rozjezd mladých rybářů. Tady ovšem eh, samozřejmě eh, predátorem není pouze člověk, ale také tuleni a eh, kormoráni. To jsou dva živočišné druhy, které jsou predátorské, oba, oba dva tyto druhy. A pan Aglund, nevím, jestli tady stále ještě je, ten velice dobře zná tento problém tuleňů. Ti stejně jako kormoráni konzumují velké množství ryb, ale jsou to chráněné druhy již dlouho eh, se navrhuje v této věci eh, komisi, aby se řešil tento problém, protože to jsou opravdu velcí predátoři. Pane Pringle, já už jsem se snažil odpovědět na část vaší otázky. Když hovořím o rybářích, eh, tak samozřejmě hovořím nejenom o těch majitelích, ale také o těch námořnicích. Tento námořní a rybářský fond, ten je prostě učený pro všechny. Já už jsem to také řekl úvodem a opět to zopakuji. Je důležité modernizovat lodě, aby byly bezpečnější, protože každý rok dochází k dramatům v našich vodách, ve Středomoří, v Lamanči, v Baltském moři. Je třeba modernizovat lodě, aby byly bezpečnější. To je určitě důležité. Také jsem řekl, že jsou tady i pozitivní věci, například všechno, co se týká selektivity Eh, rybolovných zařízení. Eh, to musíme zdůrazňovat. To je dobrý návrh, tu, ten si musíme zapamatovat. A ještě jednou říct, chci říci, že vaše návrhy, vaše úvahy pro mě byly velmi zajímavé. Děkuji vám, že jste je vyjádřili a prosím, eh, chcete-li, sepište je písemně, to bude pro mě ještě lepší. Děkuji. A děkuji, pane předsedo, vracím vám slovo. Doufám, že jsem respektoval čas. Já ale tu Coca-Colu, jak mi radíte, si nedám, dám si něco jiného. Ano, děkuji, pane kolego. Ano, skutečně již eh, se dostáváme ke konci eh, tohoto zasedání, které jsem už od začátku nazval pozoruhodným. Eh, myslím, že tady zazněla řada velice dobrých příspěvků. Je jasné, že také národní parlamenty mají obrovský zájem o toto téma. Bylo velmi živá diskuse, velmi mnoho otázek, 60 vystoupení. Eh, samozřejmě určité kontroverzní eh, body zazněly, to je jasné, otázka eh, výmětu, otázka intenzity rybolovu a další otázky, kde byly různé názory. Pak tady byly některé body, které mají náš de facto jednomyslný souhlas. Takže některé neschody, některé schody, některé souhlasné věci. Mluvili jsme o velmi mnoho věcech, o výz, vědeckém výzkumu, o reformě eh, rybolovu, o obnově flotil, eh, o označování produktů. A já na závěr bych jenom chtěl říct jednu věc, která se eh, tady obzvláště zdůrazňovala a často zaznívala. To je udržitelnost. Udržitelnost Eh, rybích populací, eh, živočišních druhů, ale také udržitelnost celého odvětví a udržitelnost profese rybářů. A jménem eh, Výboru pro rybolov Evropského parlamentu vám chci říci, že toto všechno je obrovské množství příspěvků, které nám určitě pomohou tuto věc pracovat. Děkuji vám, děkuji všem za účast na tomto vynikajícím zasedání dnešního odpoledne. Děkuji sekretariátu a děkuji také oddělení pro vztahy s národními parlamenty a jako vždy bych chtěl poděkovat tlumočníkům za jejich vynikající práci a e, děkuji, že jste přijeli do Bruselu na toto dnešní zasedání. Na závěr vás zvu tady dole pod schodami v mezipatře je tady sklenka nejenom Coca-Coly, jak říkal Alenka Dek, ale také sklenka vína či něco jiného. Děkuji vám.